Okay, welcome everybody. Dobrý den, vítám vás. Mrzí mě, že nás tady není víc, ale předpokládám, že někdo asi vás v zácpě, stejně jako pan komisař. Dnes je v Bruselu velký provoz, takže to chápeme. V každém případě mám velkou radost, že mohu přivítat pana komisaře Almuniu na této výměně názorů. Už jsme měli s panem komisařem výměnu názorů 29. listopadu a zřejmě také víte, že budeme mít další výměnu názorů 12. července. V každém případě vás tady vítám. Vím, že nám toho máte hodně co říct, takže vám předám slovo. A samozřejmě potom přejdeme ještě k odpovědím na dotazy v obvyklé formě. Mnohokrát děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci, Já děkuji výbor Ekon a Sharon za to, že mě znovu pozvala. Dnes se dotknu celé řady otázek, které pohání politiku konkurenceschopnosti od uplatňování příslušných pravidel pro služby všeobecného zájmu až po otázky protitrastové a tak dále. A také něco řeknu o bankách a o tom, jaké další iniciativy máme v bankovním sektoru. Na úvod jedna z nejzajímavějších iniciativ. Zítra předložím kolegu komisařů sdělení o reformě pravidel pro státní podporu pro služby obecného zájmu. Zahájíme tak politickou debatu, která o několik měsíců později povede k revizi celého balíčku který nebo jeho špatnost vyprší letos v listopadu. Lisabonská smlouva více zdůrazňuje zásadní úlohu veřejných služeb a současně uznává, že jsou rozmanité v evropském modelu společnosti. Protokol 26 smlouvy zvlášť uznává potřebu vysoce kvalitních a bezpečných služeb. S těmito cíly naprosto souhlasíme. A současně také připomíná, že národní, místní a regionální orgány mají velké pravomoci, pokud jde o zajišťování a organizaci těchto služeb. Článek 14 smlouvy vyzývá členské státy i Unii k tomu, aby se postarali o to, že tyto služby budou fungovat na základě zvlášť na základě hospodářských eh, podmínek, které jim umožní plnit tento úkol. A článek 13 také představuje nový základ pro Evropský parlament a pro radu aby zavedly tyto zásady a tyto podmínky. A je důležité připomenout, že kontrola státní podpory se nevztahuje na všechny veřejné služby. Reforma, kterou kolegium zítra bude projednávat, se týká těch služeb, které mají hospodářskou, ekonomickou povahu. Jsou to tzv. služby obecného hospodářského zájmu. Pouze financování těchto služeb ze strany vlády podléhá pravidlům EU pro konkurenceschopnost nebo pro konkurenci a zvlášť pravidlům pro kontrolu státní pomoci. A ta reforma, o které zítra budeme na úrovni komise mluvit, vychází z naší výlučné pravomoci na úrovni komise, pokud jde o kontrolu státní pomoci. S tím, že budeme hodnotit, jaké platby dostává příslušný sektor. Na jedné straně lidé spoléhají na veřejné služby, na druhou stranu vlády nemají dost peněz. Tyto dvě věci, které jsou v rozporu, znamenají, že potřebujeme víc veřejných služeb, máme málo peněz a proto potřebujeme účinněji využívat zdroje. Poskytovatelé služeb by měli dostat proplacené náklady na poskytování těchto služeb plus přiměřenou ziskovou marži. Nicméně podle současných pravidel nezohledňujeme to, jakým způsobem byly náklady vynaloženy poskytovateli služeb v porovnání s těmi ostatními podniky. Nemůžeme brát jako samozřejmost, že zvlášť v těchto případech, kdy společnost, která plní povinnost poskytování veřejných služeb, nebyla vybrána v rámci výběrového řízení. A právě v souvislosti s účinností vynakládání prostředků si klademe tyto otázky v takových sektorech, jako je doprava, poštovní služby. Ty jsou velké objemy a pravidla mají také usnadně členským státům, bo revize má usnadně členským státům uplatňovat tyto pravidla. Vychází to z připomínek, které dostáváme neustále od jednotlivých zúčastněných stran, od členských států, i v tomto parlamentu, že v určitých případech byl ten současný balíček příliš složitý. Nové pokyny lépe zohlední velkou rozmanitost SGI v Evropě od eh, komerčních služeb ve velkém měřítku po sociální služby na místní úrovni. A proto bych rád zavedl zásadu, že naše kontrola by měla být rozmanitější a poměrnější a měla by se lépe přizpůsobit povaze poskytovaných služeb. A to znamená, že pro pravidla pro určité místní a sociální služby, které mají malý nebo žádný dopad na pravidla konkurence, by měla být prostě úplně jednoduchá. Jak jsem říkal, zítra zahájíme tu konečnou politickou debatu. Na základě této debaty připravíme text nového balíčku v průběhu léta. A nový balíček nahradí balíček starý v listopadu. V tomto období bych rád dál plně informoval parlament, stejně jako to bylo do posud. Tato navržená reforma není jediná, kterou chystáme v oblasti státní podpory. Dál řešíme eh, případy jednotlivých bank a jejich restrukturalizace, ale také zvažujeme nové pokyny pro státní banky od roku 2012. A pracujeme také na pokynech pro státní podporu v kontextu systému Evropské unie obchodování s emisemi. Přehodnocujeme režim, který se vztahuje na plavební a námořní sektor a provádíme také střednědobé hodnocení našeho rámce pro výzkum, vývoj a inovaci. Veškerá tato činnost má být ukončena letos. Rozhodnutí budou přijata později, ale proto už zahajujeme interní diskuzi o nových regionálních pokynech pro podporu, o pokynech pro široké pásmo a o novém rámci pro dotace pro filmový a audiovizuální sektor. A připravujeme také opětovné hodnocení pravidel pro státní pomoc, která se vztahují na letiště a letecké společnosti. A já zahájím konzultaci v tomto ohledu příští měsíc. Kromě toho začínám zvažovat širší reformu postupů pro státní podporu. Je jasné, že státní podpora letos bude vysoce aktuální otázka. Reformy, které plánujeme v dalších oblastech politiky, zahrnují revizi našeho balíčku pro osvědčené postupy a toho, jakým způsobem postupujeme v případě eh, řízení proti trustům a také eh, pokud jde o předkládání ekonomických dokladů. Revidujeme balíček o veřejných konzultacích a na základě zkušeností, které jsme získali v průběhu jednoho roka v mé funkci komisaře. Ten balíček by měl být připravený po létě. A pak tady máme otázku kolektivních žalob, kolektivních nápravných prostředků, o tom už jsme tady mluvili několikrát. Veřejná konzultace bude probíhat až do konce dubna a komise přijme postoj ke společným principům e, kolektivních nápravných prostředků do konce tohoto roku a potom v roce 2012 má v úmyslu předložit legislativní iniciativy pro soukromé uplatňování, které budou odpovídat těmto zásadám. A nyní bych rád eh, několik minut věnoval tomu, jaké práci se věnujeme v oblasti financování, v oblasti finančnictví a bankovnictví. V posledních dvou letech od začátku krize jsme museli obnovit finanční systém a museli jsme se postarat o to, že takováto krize už se nikdy nebude opakovat. Stále ještě využíváme speciální režim, který vychází z ustanovení smlouvy. Pokud to dovolí tržní podmínky, nová pravidla pro záchranu a restrukturalizaci bank začnou platit od 1. ledna 2012. Vy jste žádali při jednom z mých předchozích vystoupení tady v parlamentu studii o tom, jak můžeme hodnotit to masivní, tu masivní veřejnou záchranu bank. Tu tady jsme připravili a já vás seznámím se závěry našeho hodnocení v červenci. Nicméně všichni vědí, že daňoví poplatníci v Evropě budou platit velký účet. Já už jsem při svém předchozím vystoupení tady uváděl čísla, která teď nebudu opakovat. Jen připomenu, že v roce 2008 a 2009 členské státy ohlásily, že využili asi 2,3 miliardy eur na podporu bankovního sektoru. V roce 2009 to číslo bylo 1,1 miliardy, v roce 2010 ještě nevíme. Naším úkolem je kontrolovat to, že podpora se omezí na nezbytné minimum, s tím, že zajistíme, aby banky také přispěly, aby hodnotili své podnikání, aby neohlašovali nebo neoznamovali jenom části svých rozvah aby využívali udržitelnější obchodní modely. A musíme také zajistit, že příjemci nevyužijí veřejné dotace k tomu, aby útočili na, své, na svou konkurenci a aby nestavěli své e, akcionáře před daněvé poplatníky. Pozorně sledujeme, nakolik se dodržují podmínky, které jsme si podlo, polož, e, stanovili a nakolik dobře probíhá restrukturalizace, eh, není to vždy snadné. Dostali jsme signály z trhu, že některé z dotovaných bank se chovají agresivně a když máme důkazy takového chování, tak okamžitě zasáhneme, abychom to napravili. Hlavní je to, že když se přijme rozhodnutí, tak nekončí dialog s komisí. Pokračuje, dokud nejsme spokojení s tím, že to rozhodnutí bylo správně realizováno a že banka je schopná postavit se na vlastní nohy. A už nepotřebuje další státní podporu a chceme také zajistit, že naše rozhodnutí se bude realizovat v každodenním životě. Restrukturalizace našeho bankovního sektoru v Evropě ještě není u konce. Máme 24 případů, které dál pokračují a kde budeme muset rozhodnout o konečné restrukturalizaci bank. V některých případech je to hodně náročné. Platí to pro irský bankovní systém. Tam už situace vyžadovala, protože je tam eh, nastala krize státního dluhu, museli jsme sáhnout k podpoře. Platí to také pro Německo, pro některé banky. A platí to také v několika případech v Řecku, Rakousku, Portugalsku a Slovinsku. Očekáváme, že dostaneme ještě několik žádostí v průběhu tohoto roku, poté co proběhnou zátěžové testy. V každém případě provádíme analýzu podle situace, ale uplatňujeme také stejné principy. Krátce je připomenu. Za prvé, podpora pro banky musí vést k dlouhodobé restrukturalizaci a životaschopnosti musí mít silný kapitalový základ a udržitelné zdroje financování, aby trhy nadále bance důvěřovaly. Musí být schopni vytvářet zisky, aby mohli dávat úvěry domácnostem i podnikům, aniž by bylo nutné spoléhat na státní podporu. To znamená, že banky se musí zaměřit na hlavní podnikání a musí opustit aktivity, které vedou ke ztrátám. Za druhé, banky a jejich akcionáři musí přispět k nákladům na restrukturalizaci, aby se omezilo břemeno pro daňového poplatníka. A naše pravidla pro sdílení břemene vyžadují, aby banka zaplatila státu cenu za podporu, kterou dostává, a aby se e, zdržela vyplácení dividend akcionářům, kuponů akcionářům, dokud nebude mít dost kapitálu. Za třetí, banky nemohou využít podporu k expanzi na úkor konkurentů, kteří nedostávali podporu. To neznamená, že jsou v Evropě obezřetnější banky, které se nemusely obrátit na stát o podporu. Když umožníme bankám, které dostali podporu, aby získali konkurenci na základě eh, veřejné podpory, to by byla špatná politika. A proto trváme na tom, že banky, které dostávají podporu, dočasně nesmí takovéto kroky podnikat. Dokud se neobnoví konkurence, hospodářská soutěž, banky se musí zbavovat určitých aktiv například. V kostce v podstatě se věnujeme řešení situací, likvidaci bank, chráníme veřejné finance a snažíme se zajistit stejné podmínky na vnitřním trhu. A paralelně k tomu, co děláme v eh, otázkách řešení krizí a likvidace. Připravujeme také stála pravidla pro záchranu a restrukturalizaci bankovních institucí, která mají začít platit od 1. ledna 2012, pokud to dovolí tržní podmínky. V každém případě budeme připraveni, abychom zavedli nový režim od 1. ledna příštího roku. Kromě bank kontrola státní politiky a politika hospodářské soutěže představuje přirozený doplněk snah o lepší regulaci a dohled nad finančními trhy. Krátce uvedu několik příkladů. V oblasti platebních karet, eh, mobilních a eh, telefonních plateb se zabýváme otázkami jako interoperabilita, zpráva řízení, normalizace a transparentnost. Eh, paralelně s regulativními iniciativami, které nyní projednáváte, jsme vedli řízení proti Mastercard a Visa. Závazky snížit poplatky od přeshraničních, přeshraničních transakcí za použití debetních a eh, kreditních karet eh, jsou není tady sledovány. Stejně tak eh, závazky v oblasti debetních karet byly přijaty a učiněny závaznými. Naše šetření pokračuje o poplatku platňovaných firmou Visa na přeshraniční kreditní a debetní transakce v devíti členských státech. Máme dva další případy, které běží. Jsou to zahrnuty Reuters a Standard Poor's to ukazuje naše angažma, že budeme skutečně řešit disciplínu firm, které poskytují eh, informace o finanční pozici. Eh, pokud je o Reuters, tam jde o kodex, který Reuters aplikuje při eh, identifikaci cených papírů. Tyto kodexy, to pravidla jsou důležité pro mm, ochranu mm, podnikových údajů před konkurenty. Jde o Eh, ovšem vytváří to překážku při přechodu z jednoho poskytovatele na jiného. Pokud je o Standard Poor's, ten případ se týká eh, ceny uplatňované na využívání identifikačních čísel mezinárodních cených papírů, takzvaných ISINu. Eh, firma má monopol na přiřazování těchto čísel na cené papíry vydávané v USA a na jejich distribuci ve finančním společenství. Obáváme se, že Standard Poor's možná žádají příliš jako poplatky za tato identifikační čísla. Zajména nepřímí uživatelé musí platit licenční poplatek, i když tady nejsou žádná duše, práva duševního vlastnictví v souvislosti s těmito identifikačními čísly. Kromě toho, věc, která by mohla vnést větší stabilitu a transparentnost do světa financí, to se týká fungování CDS, tedy SOPu úvěrového selhání. Nyní projednáváme nejlepší možný postup do budoucna a doufám, že v nadcházejících týdnech budu moci oznámit určitá rozhodnutí. A na závěr eh, další vývoj, který v nedávné minulosti přilákal velkou pozornost, to je navrhovaná fuze eh, Deutsche Börse a New Yorkské burzy. Eh, Ironex to oznámil minulý měsíc. Pravděpodobně tato složitá operace spadá pod naši kontrolu podle Evropského nařízení pro fuze. My to velice bedlivě prostudujeme, až nám bude tato operace, tato fúze notifikována. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, je toho ještě mnoho, co bych mohl říci, ale už mi vypršel čas a těším se na diskusi s vámi. Thank you very much. Um, I'm got a list here Mám tady seznam řečníků, již velmi dlouhý, přečtu jej, abyste věděli, zda jste na něm, pokud ne, a přejete si na něm být, tak mi dáte vědět. Andrea Schwab, Sophie Intveld, Marcus Ferber, Vicky Ford, Peter Skinner. Anybody else wanting to go? Ještě někdo se přeje být zařazen na seznam řečníků? Ne, takže nejprve Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Vy jste, vy jste nám dnes přinesl velmi bohaté zelení, je to mnoho projektů, mnoho návrhů a věcí. Eh, nebudu vám klást otázky ohledně těch jednotlivých návrhů, ale eh, k jednomu detailu, který jste zmínil eh, spíše mm, tak na okraj, to je ta fúze, to je skutečné téma, fúze burz, burz. Hovořil jste o No, pardon, to je tak ta komise Interchange. Já si myslím, že komise Interchange někdy trošku zneužívala své pravomoci a e, týkalo se to fixace cen u plateb. Víte, že u příležitosti analýzy SEPA e, znovu jak si vyvstává tato otázka. A mne by zajímalo, zda počítáte s tím, ne, že bychom se vraceli k předchozím rozhodnutím, ale že bychom zohlednili, co je za těmito Eh, komisemi interchange, eh, tak aby eh, ceny byly stanoveny podle reálných nákladů, protože radikální rušení či omezování těchto komisí mm, by asi mělo za následek to, že by se zdražily operace pro spotřebitele. A nebo bychom došli k ještě horšímu scénáři, a totiž, že by se skrývaly ceny tak, že vlastně náklady na tyto platební služby by se přenášely na, do jiných bankovních služeb a nebylo by to viditelné. Lidé mi říkají, a někdo mi ale neplatí za to, že tady kladu tento dotaz, že by to mohlo až o 30 zvýšit náklady na vedení účtu například pro soukromou osobu. Takže tomu určitě třeba věnovat pozornost a to v klidu s klidným přístupem, tak aby tato eh, pravda v oblasti cen, o kterou usilujete, já sdílím váš cíl, ale jde také o stabilitu samotné eh, banky a její činnosti a to je třeba zachovat. Děkuji, pane komisaři. Děkuji, pane Gozesi. Tato mm, otázka Commission Interchange, tedy Interchange Commission, eh, to je třeba sledovat velice dopodrobna. Myslím si, že u vašeho dotazu k vašemu dotazu, já jsem se tady zmínila jsem vystoupení eh, této, eh, těchto komisí, ale ne, nehovořili jsme o tom tež. Já jsem hovořil o těch interchange komisích eh, v souvislosti s debetními a kreditními kartami. Že jde o přímé srážky v aktuálním systému SEPA říká pan Gozes. No to je jeden typ těchto komisí, interchange komisí. A pak je tady případ Mastercard, kde padlo rozhodnutí, tím, že se, takové, že se nezrušila ta komise, ale řeklo se, že u debetních karet tato komise interchange eh, má eh, CO2%, u kreditních kart 3%. To, byl, to byla kalkulace, kterou jsme provedli ve vztahu k nákladům na užívání hotovosti na místo platby kartou. Nyní provádíme eh, hlubší studii, hlubší analýzu, ale bylo to takto propočteno a akceptováno ze strany Mastercardu. Byl to také závazek, který přijala Visa Europe v oblasti debetních karet, nikoli kreditních. Svisa Evropa. Máme ještě otevřený případ u kreditních eh, úvěrových karet, u eh, debetních karet jsme se již dobrali dohody eh, a všichni souhlasíme s tím, že je třeba se sofistikovanějším způsobem zabývat způsobem propočtu, způsobem kalkulace nákladů. Já v každém případě doufám, se nám podaří prohloubit transparentnost. Já když používám debetní kartu, když kupuji například mléko a máslo v samobsluze, tak nevím, která, e, jaký, e, jaká tam je u toho provize. Kdo co dostane? Ten obchodník, který dostane moji platbu, je tam vztah tedy mezi tím obchodníkem a tou bankou. A není to transparentní, já nevím, jaké poplatky se tam účtují. Tato e, komise Interchange pro platby eh, pro přímé strážky, to je přímý debet, direct debit, to vypadá takto. Vy v parlamentu a v radě, eh, nyní projednáváte směrnici. Je celá řada příkladů, kdy ve velké většině členských států EU neexistuje tento typ komisí, interchange komisí, prostě neexistují. či, eh, či provizí spíše tedy. A je možné se obrátit prostě na jít jiné bance, kde třeba je cena za tu službu nižší. Zatímco eh, ten systém Interchange Commission, který uplatňuje jenom malá část eh, zemí, není transparentní oproti zemím, kde toto neexistuje protože eh, banka si třeba účtuje tu provizi, ale já o tom nejsem informován. Eh, nebo eh, třeba se to vstalo jenom k některým bankovním službám a ne k jiným. A já si myslím, že to není správné z hlediska hospodářské soutěže, z hlediska uživatele, z hlediska solidnosti tohoto typu finančních ústavů, upřímně řečeno. Hodně jsme o tom jednali a já bych skutečně chtěl podpořit návrh komise v této oblasti s tím, že vím, že existuje eh, menšina finančních ústavů v Evropě, které s tím nejsou spokojeny. Děkuji mnohokrát. A další na mém seznamu je Andreas Schwab. Eh, budu vám měřit čas, ne, že bychom byli v nějaké velké časové tísni, ale eh, jenom budu sledovat, jak dlouho každý z vás vystupuje. Mnohokrát děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, mnohokrát děkuji, že jste přišel mezi nás. Já bych eh, se chtěla zeptat eh, na eh, flexibilní přístup k hodnocení zajištění. Mně připadá pozitivní, že se snažíte podporovat různé modely a hodnotit různé modely, ale já si myslím, že bychom měli mít eh, zájem na to, aby nevznikla nerovnováha na vnitřním trhu. A je třeba také zajistit, eh, podívat se na to, že eh, celá řada členských států se neustále snaží potlačovat fungování na trhu. Já si myslím, že potřebujeme eh, mít rovnováhu. Eh, pokud jde o eh, služby obecného zájmu, je nutné zde mít určitou flexibilitu, ale zároveň zajistit fungování vnitřního trhu. Pokud jde o politiku hospodářské soutěže, vy jste asi si povšiml toho, že tento výbor z vytvořil skupinu pro tuto otázku. Bylo by dobré, abychom spolupracovali. A pokud jde o tu výroční zprávu, kterou předložíte o politice hospodářské soutěže, bylo by dobré, abyste eh, k některým tématům přistupovali strukturovaněji, než tomu bylo v minulosti. Myslím si, že nejdůležitější téma, o kterém jste hovořil, eh, jsou kolektivní žaloby. Jsme si zajedno v tom, že komise už má dlouho cíl, v této oblasti zajistit lepší odškodnění spotřebitelů ve chvíli, kdy se postaví proti kartelům. Ovšem otázka je e, na základě, e, na jakém základě je možné něco takového udělat. Myslím si, že bychom se měli bavit také o alternativních modelech. Evropské justiční fórum předložilo návrh, že by komise pro očkodnění lidí poškozených v rámci hospodářské soutěže se měla snažit o to, aby donutila tyto kartely, aby očkodněli zákazníky, ale zároveň by zde byla varianta, že by přímo komise očkodňovala tyto postižené osoby. Takže já si myslím, že to je rozhodně věc, která stojí za zhodnocení. Mnohokrát děkuji, pane Švábe. K vaší první otázce. To, o co mně jde, je, abychom odstranili jakékoliv narušení vnitřního trhu. A jsem přesvědčen, že s těmito návrhy, s těmito myšlenkami, které předloží kolegium komisařů, budeme mít možnost vést e, ještě politickou diskuzi předtím, než e, předložíme návrhy rozhodnutí a rámec, který by nahradil balíček z roku 2005. Myslím si, že to nenaruší vnitřní trh, spíše naopak. A balíček e, týkající se státní pomoci v oblasti služeb obecného zájmu a ekonomického zájmu naopak ukončí jakékoliv narušení vnitřního trhu. A my něco takového chceme udělat celou řadou způsobů. Já bych se dotknul jenom dvou z nich, eh, těch nejdůležitějších. Myslím si, že většina lidí, které jsme kontro- eh, kontaktovali, eh, podporuje tento přístup. Za prvé, zjednodušený systém a pro veškeré služby, především služby na místní úrovni. Většinou se jedná o služby sociálního typu, které by neměly být upravovány nějakým komplexním regulačním rámcem. Hovoříme zde o službách relativně malého rozsahu. a tyto služby nemají žádný velký dopad na obchodování v rámci vnitřního trhu nebo eh, v rámci společenství. A to je oblast, kde samozřejmě chceme dohlížet na státní pomoc. A eh, tyto služby není nutné řešit odděleně. A pokud jde o ten jejich cíl poskytovat eh, sociální služby. Eh, současná, současný rámec je značně složitý a nezohledňuje tu rozmanitost eh, obecných, služeb obecného zájmu v Evropské unii. Je zde celá řada služeb, na které se v současném rámci nepamatuje. Takže my chceme předložit rámec, který eh, bude zjednodušený a eh, který umožní zohlednit eh, různé typy služeb v Evropské unie. A díky tomu se nám podaří soustředit se na to, o co skutečně jde. Jde především o služby, které, si, které získávají veřejné financování kvůli své povaze a které jsou dostatečně velké na to, aby případně narušily vnitřní trh to, čeho chceme dosáhnout, je zlepšit to, aby zde byla, byla dodržována pravidla, která stanovil Evropský soudní dvůr a zároveň chceme provést analýzu, která je důležitá nejenom pro nás, my samozřejmě musíme dohlížet na státní podporu, ale je důležitá také pro občany, a to především. Ve chvíli, kdy poskytovatel služeb dostane veřejné peníze, taková ta osoba by v každém případě se měla snažit využívat tyto peníze pokud možno nejefektivnějším způsobem. Když dostanete veřejné peníze, musíte s nimi nakládat efektivně a účinně. Chceme se soustředit na hlavní poskytovatele služeb eh, obecného a ekonomického zájmu. Eh, na ty poskytovatele, jak jsem řekl, kteří jsou dostatečně velcí, aby mohli případně narušit vnitřní trh. Eh, za druhé, ehm, doslechl jsem se o té pracovní skupině pro hospodářskou soutěž. Velice rád se se členy této skupiny setkám, abychom hovořili o pracovním programu rád budu spolupracovat eh, nejenom s ohledem na eh, tu zprávu týkající se hospodářské soutěže, která bude předložena, ale také s ohledem na nadcházející iniciativy. Některé z nich jsem zmínil, ne všechny, ale v současné době probíhají některé iniciativy v této oblasti. Bez ohledu na to, kdo učiní konečné rozhodnutí, většinou je to komise, nicméně eh, já v každém případě bych rád eh, plně informoval parlament o probíhajících diskusích a podával informace o tom, jak probíhá příprava všech těchto iniciativ. A poslední eh, otázka se týkala kolektivních žalob. Chtěl bych říct, že v současné době probíhá eh, konzultace týkající se horizontálního mechanismu nebo základních principů. Nejedná se zde jenom o hospodářskou soutěž, ale také o ochranu spotřebitelů, životní prostředí a tak dále. Jak už jsem řekl dříve, spolupracujeme s Johnem Dalim a s Vianem Redlingovou. My tři pracujeme na tomto tématu a do konce tohoto roku bychom měli zhodnotit probíhající veřejnou konzultaci, na základě toho učiníme rozhodnutí. Samozřejmě velice rád přijdu sem mezi vás, abychom hovořili o tom, jak budou naše budoucí legislativní iniciativy vypadat, pokud jde o eh, soukromou aplikaci eh, práva hospodářské soutěže. Děkuji dále, Sofie. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Nejdříve bych chtěla říct, že souhlasím se vším, co řekl kolega Šváb. A nicméně bych chtěla více informací k některým věcem. Odpovídal jste na otázku pana Goze se, pokud jde o poplatky v rámci interchange. Já jsem předložila parlamentní otázku e, týkající se karet. Vy ve své odpovědi jste naznačil, že nejste přesvědčen o tom, že eh, vývoj v tomto sektoru je dostatečně rychlý na to, aby zde vznikl skutečný trh a stále je zde riziko, že zde bude mít duopol. A zdá se mi, že eh, zamýšlíte eh, předložit nějaké legislativní iniciativy. Chtěla bych se zeptat, jestli tomu tak skutečně je, nebo jste spokojen s tím, že se věci nyní eh, ubírají dostatečně rychle. Dále, pokud jde o eh, revizi balíčku Multicruise, je mi jasné, že nechcete, aby došlo k narušení hospodářské soutěže, ale je tu obrovský tlak. Evropský parlament eh, v roce 2005 vyjádřil svůj názor k tomuto balíčku a tehdy jsme volali po eh, hodnocení po několika letech a já si nejsem vědoma toho, že by k tomu došlo. Eh, neměla by, nemělo by toto hodnocení být základem pro nový politický návrh. Neměl by nejdřív být zhodnocen dopad původního balíčku, než budeme přemýšlet o nových návrzích. A ve výboru pro zaměstnanost se připravuje ust, um, usnesení týkající se sociálních služeb veřejného zájmu a značně mě to znepokojuje. Je škoda, že tento výbor do toho nebyl více zapojen. A poslední věc eh, týkající se naší pracovní skupiny pro hospodářskou soutěž v rámci výboru ECON a vaší ochoty spolupracovat s Evropským parlamentem. A velice mě těší, že to říkáte a doufám, že to, že byla tato pracovní skupina vytvořena, zlepší naši spolupráci. Protože musím říci, že v uplynulých letech jsme vždy schválili usnesení s doporučeními, s připomínkami. Dostali jsme eh, příjemnou odpověď od komise, ale často nenásledují další kroky a já bych byla ráda, abychom spolupracovali v rámci této pracovní skupiny, aby se spolupráce zlepšila. Děkuji. A mnohokrát děkuji, paní Intveld. Pokud jde o kreditní a debetní karty a o poplatky za platby kartou. Ve skutečnosti zde určitý duopol existuje. A to z celé řady hledisek ne ve všech oblastech. Pan Almonia se omlouvá. Ehm, existují iniciativy o vstup eh, dalších aktérů na tento trh. Doufejme, že na tento trh skutečně další aktéři vstoupí. Já se tím nemohu být jistý, protože záleží na podmínkách na trhu a záleží na schopnostech nových aktérů. Pokud eh, budu vnímat, že existují nějaké překážky pro vstup na trh, já samozřejmě budu eh, reagovat rámci podpory hospodářské soutěže, ale já sám nemohu vytvořit eh, nové aktéry, kteří by vstoupili na tento trh. Vím ale, že existují projekty a existují některé zájmové skupiny, které chtějí vstoupit na tento trh. Já budu velice spokojený, pokud se jim to podaří. Dále, regulace. Eh, především pokud jde o Eh, MIFS, tedy multilaterální eh, poplatky. Pan eh, Gozes hovořil o debitních a kreditních kartách, mám o přímých o inkasech. Tam máme regulaci, nicméně pokud jde o debetní a kreditní karty, regulaci nemáme. V jiných zemích ovšem regulace byla zavedena. Já jsem v americkém mm, tisku četl ale velice kritické články týkající se této regulace a toho, že tato regulace má negativní dopad na spotřebitele. A já tedy ve své analýze mám vždy tento otazník. Já využívám svých e, nástrojů e, pro hospodářskou soutěž, pro boj proti monopolům. A nicméně mám zde vždy e, tuto otázku, tento otazník, e, jestli regulace kreditních a debetních karet by nakonec byla dobrá. Jestli nařízení v této oblasti by bylo dobré. E, nemám konečnou odpověď. Mám v hlavě otazník. Služby obecného zájmu. Ano, my jsme předložili hodnotící e, zprávu. E, komise by měla předložit sdělení e, k tomuto tématu. My jsme vypracovali široké hodnocení, obdrželi jsme stanoviska členských států, zainteresovaných stran, doplnili jsme to vlastní zkušeností od roku 2005 a vytvořili jsme hodnotící zprávu která bude přiložena k, ke sdělení, které bychom měli schválit zítra. Velice rád budu spolupracovat s pracovní skupinou, kterou jste vytvořili v tomto výboru. A pokud eh, výbor pro zaměstnanost chce být rovněž zapojen do této diskuze, já budu jedně rád. Já vždy rád budu hovořit o věcech eh, s vámi. Myslím si, že je to potřeba a já si to užívám. Takže prosím vás, pokud máte dojem, že byste eh, chtěli o něčem hovořit přímo se mnou nebo s mým eh, kabinetem nebo generálním ředitelstvím, prosím vás, kontaktujte nás. My za tento dialog budeme rádi. Ale, vždycky je zde ale. Dialog, výměna názorů, diskuse, to neznamená, Eh, že já eh, se budu snažit nutně eh, prosadit svůj názor, kde jste zodpovědní vy, ale nicméně to také neznamená, že tam, kde je odpovědná plně komise, že byste se tam vy snažili prosadit za každou cenu svůj názor. Já si vyslechnu vaše argumenty, vyměníme si názor, já si myslím, že v 90% případů se shodneme, ale počítejme s tím, že zde bude i těch zbylých 10%. My se určitě pokusíme, ale nejsem si jistá, zda se nám to podaří. Eh, Peter Skinner je členem té pracovní skupiny, takže jemu dám slovo přednostně a potom budu mi slovo Markus a Vicky. Petře, děkuji paní předsedkyně, v tom případě budu hovořit stručně, jenom bych rád navrhl. Jednak vám chci poblahopřát eh, k řešení problematiky finančních služeb. To je věc, která mě nesmírně zajímá v rámci té pracovní skupiny spolu s dalšími kolegy. Zejména by mě zajímalo, zda se domníváte, že nedostatek transparentnosti je kritickým tématem eh, proto, abychom se skutečně, abychom skutečně věděli, co se děje. Zmiňoval jste zátěžové testy, to je velice důležité, je to velmi transparentní a eh, zajímalo by mě, zda by se k nám připojil eh, ve snaze, aby tady to takto bylo, jak to zůstalo. A zase komise bude zabývat také jinými strukturami, jako je struktura spořitelen eh, v EU, eh, které eh, doposud se těšily poměrně ne, neférovým výhodám a které navíc využívaly způsoby, způsoby které které možná nebyly vhodné a sice, sice nepřispěly k finančnímu krachu, ale možná se také staly jim obětím. obětím. Konečně, konečně jste zmiňoval fúzi New Yorkské a německé burzy, to je také velice důležité a je to možná proti, eh, proti legislativě, kterou není projednáváme, eh, legislativě pro deriváty, pro MEU a tak dále. To bychom také neměli ztrácet ze zřetele. Děkuji, pane Skinnere. Já plně souhlasím s nutností transparentnosti. Myslím si, že transparentnost je vždy dobrá věc, zvlášť na finančních trzích. A vy, jakožto zákonodárci, máte plné ruce práce. My máme právo legislativní zákonné iniciativy, tedy navrhovat legislativu, ale nakonec je na vás a na radě rozhodnout, kdy a jak nám transparentnost bude pomáhat k více solventním a pevným finančním institucím a k lepší ochraně uživatelů a zákazníků, spotřebitelů finančních institucí, protože nedostatek transparentnosti e, je vždy nejenom e, rizikem pro oblast hospodářské soutěže, ale je to také rizikem pro finanční stabilitu finančních ústavů, jak jsme zjistili během krize. A já určitě doufám, že příští kolo zátěžových testů bude úspěchem. Řekl bych, že nesouhlasím s tématem výhod pro spořitelny, obecně to, že by to nějak široce platilo. Určitě by se to zasloužilo další diskusy, protože eh, musíme, eh, musíme si být vědomi odlišné právní architektury, právní struktury různých finančních ústavů. Samozřejmě tam musí probíhat dohled, musí podléhat eh, stejným obezřetnostním a jiným pravidlům z hlediska finanční stability. Ale v případě, který znám nejlépe, to, je, to jsou španělské spořitelny, toto platí problémy, které některé z nich, není jich mnoho, které některé španělské spořitelny mají, vůbec nesouvisejí s právní strukturou či s nekvalitním dohledem. Souvisí to pouze s bublinou na trhu s nemovitostmi, čili nedostatek makroobezřetnostního dohledu do té doby, než vy a rada a naše iniciativa vytvořili Radu pro systémové riziko. Do té doby vůbec neprobíhal makroobezřetnostní dohled do současné doby. A to bylo jedno z hlavních selhání regulativního, regulativní a dohledové infrastruktury, kterou jsme měli nastavenou eh, pro případ finančních problémů. A zcela souhlasím s vaším třetím bodem. Budeme muset řešit eh, fúzi Deutsche Burze a, a Euronextu, jakmile nám to bude notifikováno, tato operace. Zatím máme určité předběžné kontakty, ale zatím jsme neobdrželi formální notifikaci této operace. Nevím, kdy k tomu dojde. Během analýzy této fúze budeme muset postupovat velmi koordinovaně s vámi, s těmi z vás a s těmi v radě, kdo projednávají legislativu o derivátech a iniciativu MRI. Rozhodnutí o operacích, jako je fúze Deutsche Borze a eh, Euronextu, jsou, a, a Euronext jsou eh, úzce propojeny, takže to budeme muset projednat nadcházejících měsících. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že to zde probíhá tak, jak bychom očekávali od komise. Mně je trochu líto, že jsem se dostal trochu dál na seznamu řečníků, ale to na, na vás, paní komisařko. Vy jste hovořil, pane komisaři, o státní pomoci. Pokud jde o banky, Ehm, poukázal jste na eh, obecně irské banky a čtyři banky v Německu. Tři z toho jsou takzvané Landesbanky, eh, to znamená veřejné banky. Mě by zajímalo, jestli komise, tak jak to řekla ve svém prohlášení, skutečně měří stejným metrem. Irsko nejdříve se bránilo tomu provést restrukturalizaci Ehm, tím se Irsko dostalo v podstatě eh, na hranici své existence a eh, jako rukojmí si vzalo evropské daňové poplatníky. A eh, to je hodnoce jinak, než tak, jak hodnotíte banky, které vždy měly veřejnou spoluúčast, a to jsou německé Landesbanky. Mě by zajímalo, jestli je komise spravedlivá, jestli se skutečně snaží o to, aby ve všech členských státech byl fungující bankovní systém a jestli skutečně měří všem členským státům stejným metrem jestli tedy zohledňuje situaci eh, v členských státech. Eh, já si myslím, že eh, není úplně pochopitelné to, že Eh, moji občané jako daňoví poplatníci nyní musí eh, pomáhat irským bankám a Irsku, protože Irsko se zaručilo za své banky. Zatímco v Německu eh, banky, které mohly přežít, musí být takovým způsobem restrukturalizovány, že v podstatě už nemohou nadále existovat, takže se zde neměří stejným metrem. No, no estoy seguro de entender eh, Nejsem si jist, že jsem zcela pochopil eh, smysl vašeho dotazu. Ale dovolte, abych zareagoval na to, co si myslím, že jste říkal. Ve svém úvodním prohlášení jsem hovořil o principech, kterými se řídí monitorování státní podpory v evropském finančním systému. A konkrétně bohužel je zde dlouhý seznam bank, zde byl tedy za, které za finanční krize obdržely státní podporu. Já jsem uvedl, že již byla přijata řada rozhodnutí, pokud je o žádosti a jejich eh, další sledování a následné kroky. Já samozřejmě nebudu tady detailně vyjmenovávat všechna ta rozhodnutí, ale jde o některé největší britské banky, které musely předložit restrukturalizační plány, které byly přijaty koncem roku 2009 a nyní, eh, nyní se realizují. Dochází eh, ke změnám v jejich rozvaze, ke změnám v jejich obchodním modelu. A samozřejmě je zde stále ještě velká míra státní účasti, eh, prostředky, které vložil tedy britský stát do kapitálu bank. My jsme intervenovali, eh, přijali rozhodnutí tak zde v Belgii, hledně tří největších eh, belgických bank, v Nizozemsku, opět šlo o mnoho, mnohé z největších nizozemských bank, v Německu, tam šlo o některé finanční instituce, například Commerzbank, Landesbank, Landesbank, tam jsou také restrukturalizační plány, například v Bádensko-Větembersku jde o Zemskou banku. Nejsem se jist přesně tím číslem, myslím, že v osmi případech došlo k likvidaci finančního ústavu. Došlo k tomu v Německu, v Sasku, tam to bylo nyní zaintegrováno do, začleněno do Landesbanky, ještě dal, na dalších dvou místech, eh, Caja Castilla de la Mancha ve Španělsku a ještě další, eh, eh, další ústav, tam to bylo začleněno do stavních spořitelen a opravdu bylo vykonáno mnoho práce v rámci rozhodnutí, která musela řešit za prvé obchodní model, tedy zda restrukturalizace vyústí eh, v života schopnost daného subjektu. Dále jsme museli mít jistotu, že výsledkem státní podpory, veřejné podpory, bude co nejmenší pokřivení na trhu a že dojde ke sdílení zátěže mezi zainteresovanými subjekty a akcionáři. A samozřejmě mezi veřejnými orgány, které konec konců poskytly ty prostředky především. Toto jsou tedy principy, které jsou zakotveny v těch čtyřech textech, které komise přijala od podzima 2000, podzimu 2008 do poloviny roku 2009. To jsou eh, principy a zásady, které uplatňujeme eh, u finančních institucí, kde se nám stále ještě nepodařilo dohodnout se na plánu restrukturalizace a na základě toho přijmout rozhodnutí. Tato, to se vztahuje také na irské banky, jsou všechny ve stejné situaci. Anglo-irské banky, Bank of Ireland eh, a AIB, tam dochází k restrukturalizaci, jiný subjekt byl zase rozdělen do více částí, další, eh, týká se to i dalších finančních eh, institucí, včetně čtyřech v Německu. S nimi jednáme a na základě jejich konkrétních podmínek. Samozřejmě ten plán pokaždé vypadá jinak, ten plán restrukturalizace. A naší povinnosti je aplikovat vždy stejné principy a aplikovat je tak, aby nedocházelo k pokřivení na trhu nebo alespoň, aby toto pokřivení bylo minimalizováno. Já zcela souhlasím s vaší analýzou, pokud jde o situaci německých eských bank. Jsou tady obrovské rozdíly z celé řady důvodů. A já s vámi soukromně rád proberu detaily. Samozřejmě jsem vázán určitou důvěrností, ale vaše eh, tvrzení, že proč bychom eh, v Německu měli vyvíjet větší úsilí, tak to si myslím, že není zcela správné vyhodnocení situace. Děkuji. Vicky? Jen velice stručně mám dvě otázky. Můžete být konkrétnější, pokud je o Deutsche Board? situaci ISC. A pokud je o načasování, já vím, že čekáte na další informace, ale už je to přes měsíc od oznámení té transakce. A samozřejmě v mezidobí se také zabýváme dalším časovým plánem, takže můžete nám k tomu říct něco víc? Jak to bude vypadat s tím postupem a kdy k tomu dojde? A navázala bych na to, co jste říkala o těch irských bankách. V Irsku se také říká, že si prostě nemůžeme dovolit dávat víc peněz například do EIB a BOI a tak dále. Samozřejmě bychom chtěli, aby seniorní věřitelé nesli své břemeno, svůj díl břemene, ale ale možná to nepůjde, protože by to mohlo mít určitý dopad pro další členské státy. Možná, že se k tomu můžete vyjádřit. A hlavně jsem se chtěla zeptat na audit. Samozřejmě, auditoři se zaměřují na celou řadu podniků, na malý počet podniků, my bychom chtěli víc hospodářské soutěže, víc konkurence a jak víte, zabýváme se také sdělením o auditu. A někteří lidé navrhovali, že bychom snad mohli podpořit víc konkurence tím, že bychom zavedli povinné, povinnou rotaci, to znamená, že každých několik let byste museli měnit auditora a pokud vím, že v těch členských státech, ve kterých tomu došlo, se podnikům nechce přejít na menšího auditora. To znamená, že ta rotace probíhá, ale v rámci té velké čtyřky. Co si o tom myslíte? Protože mně připadá, že to by mohlo situaci spíš zhoršit, než zlepšit. Dobře, děkuji, mnohokrát děkuji. Především nemohu předvídat, kdy se dva soukromé podniky rozhodnou, že něco oznámí komisi. To opravdu záleží na nich. To nemohu předvídat. O tom nakonec rozhodnou oni, ne já. Takže, jak už jsem říkal, já jsem obdržel informaci od obou stran o jejich záměrech, ale takové obecné informace. Není to nic jiného, než co si můžete přečíst v médiích. Sešel jsem se s oběma stranami, oni požádali o schůzku byla to taková předběžná schůzka, aby mi ústně sdělili, co už mi sdělili písemně. A oba zástupci, Euronet i Deutsche Börse, mi společně řekli, že až přijde vhodný čas, tak přijdou na útvary generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž a oznámí to formálně, ale já nevím, kdy k tomu dojde ale vím, to není můj názor, to je názor jejich, těch zúčastněných stran, že jakmile podají oznámení, pokud podají oznámení, tak to nebude jednoduchá analýza. Analýza této operace nebude jednoduchá, protože máme nařízení o fúzích, máme určité lhuty pro fázi 1, pro fázi 2. Nepřekvapilo by mě, zase nemohu to předvídat, ale nepřekvapilo by mě, Kdyby tato fůze, jakmile bude oznámena, byla jedním z případů, kdy budeme muset přejít do fáze 2. Ale to je jenom takový předběžný názor, aniž bych dostal oznámení. Takže to tak berte. Pokud jde o otázku na irské banky, my analyzujeme jejich situaci ale také pracujeme v rámci té trojky, která vyjednává s irskými orgány o implementaci programu, který byl odsouhlasen z EU a z IMF. A podmínky tohoto programu se právě teď projednávají s novou irskou vládou. A já nevím, co řekne příští Evropská rada v pátek. My ty diskuze pozorně sledujeme protože tyto diskuze budou mít částečně důsledky pro jejich plán restrukturalizace, který se s námi vyjednává. A já už jsem byl v kontaktu s novým ministrem financí, s panem Nunanem, a řekl jsem mu, že oni musí rozhodnout, kdy budou připraveni předložit mi nové prvky, ale dokážu si představit, že než bude možné zaměřit se na konkrétní prvky této situace každé z bank, bude nutné dořešit určité otázky s trojkou, pokud je o ten program. A tak to teď vypadá. A ta třetí otázka, otázka auditu, to je zatím otázka regulace. Můj kolega Michel Barnier oznámil určité regulační iniciativy, pokud je o auditorské společnosti. Já myslím, že to je konzultační jako materiál. Zveřejnil ho před měsícem on zmínil, a my s ním souhlasíme, samozřejmě, já s ním souhlasím samozřejmě, že je to sektor, ve kterém je velká koncentrace. Je tam několik velkých hráčů. Zatím, pokud jde o regulační aspekty této otázky, třeba o tu rotaci, jak jste říkala, to je otázka regulace o tom nemohou rozhodnout orgány pro ochranu hospodářské soutěže. Ale pokud v nějakém okamžiku uvidím určité aspekty, které budou vyžadovat zásah z našeho hlediska, samozřejmě zasáhnu. Ale zatím to není úplně otázka překážek pro vstup na trh. Je to otázka regulace, která by se měla vylepšit a měla by se, může se vylepšit. Mnohokrát děkuji. A Seznam řečníků já. A ještě máme 45 minut, takže by to mělo být v pořádku. Za sebe bych se chtěla vrátit k NYSE, k té fúzi Deutsche Börse, ale z trošku jiného hlediska. Je tady ta otázka vazby mezi směnou a clearingem. A to je otázka, která je relevantní i ve Spojených státech. Tam ministerstvo financí uplatnilo své pravomoci, eh, rozhodlo jinak než příslušná komise, šlo tam ta vertikální sila, ale možná, že toto budeme muset také řešit na mezinárodní scéně, aby nevznikla nějaká konkurenční nevýhoda. Takže já se prostě jednoduše ptám, jestli budete srovnávat situaci v Evropě a ve Spojených státech a jestli proběhne nějaká diskuze. Protože ta ochrana, kterou zavedli ve Spojených státech, možná nepotrvá věčně. A druhá věc, zajímalo mě, co jste říkal o Standard and Poor's, protože v kontextu legislativy EMEA jsem se snažila uplatnit určité myšlenky, které se týkaly indexů a případných omezení, abychom měli lepší a otevřenější mezinárodní standardy. Na jednu stranu tam, kde máme práva k duševnímu vlastnictví, která mohou v některých případech platit, tam navrhuji, že bychom vždy měli mít licence na poměrném základě, přiměřené, nediskriminační, což je takový standard, který máme i v průmyslu. Takže by mě zajímalo, jestli by toto odpovídalo vašemu přístupu. A obecně v rámci finančních služeb, pokud chceme systém, kde budeme mít jisté zabezpečené zprávy v reálném čase, což je dlouhodobé hledisko, dlouhodobý cíl Evropské centrální banky, pak bude důležité, abychom opravdu zavedli mezinárodní otevřené standardy a využívali je. A mě by zajímalo, jestli na to máte nějaký názor. A v návaznosti na tom samozřejmě, co jste říkal o Standard Poor. Mnohokrát děkuji. První otázka. Nemohu říct něco k navržené fúzi, která ještě nebyla oznámena. Ale mohu říct několik slov o těch diskuzích, a já ty diskuze považuji za velmi důležité, pokud je o ten obchodní model směny nebo směnárena clearingových domů, burzy a clearingových domů. Z hlediska hospodářské soutěže samozřejmě dávám přednost modelům, které nejsou vertikální, to znamená potom víc konkurence, víc příležitostí. A je to otevřenější obchodní model spolu s interoperabilitou z hlediska hospodářské soutěže je to lepší. A v diskuzi nacházím určité prvky, které zvažujete i vy tady a také rada. Například, přestože náš původní názor pro Emir byl velice obezřetný v tomto ohledu, pokud se nepletu, jak tady, tak v radě, slyšíme hlasy, které by daly přednost tomu, že bychom přistoupili na tu vertikální strukturu, ale je na zákonodárcích. Ale jako orgán pro ochranu hospodářské soutěže bych dal přednost tomu, kdybychom nemuseli přistoupit na vertikální silo. To je jeden z důvodů, tato diskuze je jedním z důvodů, proč, když jsem odpovídal Pítrovi Skinnerovi a dalším členům tohoto výboru, proč jsem říkal, že v průběhu analýzy této údajně oznámené fůze, vlastně si ani nemůžeme být jistí tím, že nějaké oznámení předloží. Pokud to oznámí, tak na to musíme pracovat a v průběhu této práce musíme být velmi otevření, pokud je o to, jak se na to díváme, každý ze svého hlediska. To bude jeden z nejdůležitějších prvků, se kterými budeme muset pracovat. Je to důležité v tomto konkrétním případě této fůze i pro budoucnost derivátů, obchodování a fáze po obchodování. Pokud jde o Standard and Poor's, Jde o jeden případ. Týká se to těch, toho programu nebo systému mezinárodních čísel oznamování. My si myslím, že Standard Poor's účtují příliš mnoho peněz za použití těchto identifikátorů a nepřímí uživatelé musí platit licenční poplatky, přestože neplatí žádná práva k duševnímu vlastnictví. My se domníváme, že se může jednat o případ zneužití. Projednáváme to se Standard Post, analyzujeme ten případ a nevylučuji, že se nám to podaří urovnat se Standard Post. To nevylučuji. Na základě určitých kontaktů, které jsem měla s předsedou představenstva Standard Post, objevuje se tady jistá možnost, ale zatím ještě nejsme na konci cesty. Ale mohu vás dál informovat o tom, jak se tento případ vyvíjí. Nemohu samozřejmě víc předjímat, ta otázka indexů bude požadovat, pova, požadovat vyžadovat obecnější ošetření z hlediska regulace, to je důležitá věc, protože to není jediný případ, kdy vlastník takovýchto indexů využívá tyto indexy k vytlačení konkurence nebo k zavedení eh, nekalých podmínek na trh. Není to jediný případ. Ano, já se o to pokouším. Další je Werner. Pane komisaři, já mám otázku, nebo otázky na rovné zacházení v bankovnictví, to už, na to už jste odpověděl, takže já se ptám na něco jiného. Eh, chtěl bych se podívat na téma eh, podmínky, eh, rovné podmínky při zadávání veřejných zakázek. Vy jste hovořil, máte kompetenci, pokud jde o fúze, pokud jde o státní pomoc. Mm, to jsou věci, které se vztahují na vnitřní trh. Zjišťujeme, že především v nových členských státech proběhly výběrová řízení, například v oblasti dopravní infrastruktury v Pol- v Polsku. Tam se k tomu nedostaly eh, firmy kvůli tomu, že a, ehm, eh, kvůli tomu, že se eh, nasazovali pracovníci z Číny a došlo tam k obrovskému posunu v oblasti hospodářské soutěže. A to přímo nespadá pod vás, ale je to velice eh, pochybné. Dále Evropská investiční banka financovala postupy, které vedly k přenosu eh, výroby do Jižní Koreji šlo o um, stavbu lodí, přenos do Jižní Koreje. Něco takového skutečně škodí evropskému průmyslu. A já bych eh, vás chtěl požádat, už jsem vám postal eh, dopisy, vy jste slíbil, že s námi budete spolupracovat. A já bych chtěl požádat, aby komise při um, ústních uh, otázkách a stejně tak jako písemných otázkách poslanců reagovala rychleji. Já vím, že často dochází eh, k narušení hospodářské soutěže při, eh, vydá, při rozdělování veřejných zakázek. Dva poslanci se před eh, půl rokem zeptali na toto téma, nedostali jsme žádné informace. Jedná se o otázky, které se týkají hospodářské soutěže, nicméně ehm, nejsou to legislativní otázky, ale bych byl rád, aby i v těchto případech jste požádal své spolupracovníky, aby reagovali rychleji. Mnohokrát děkuji, pane Langene. První otázka je spíše dítě Michela Barniera, několi mé. Je to případ, na který se často odkazuje a já chápu, proč zde existují obavy. Lidé mají obavy z toho, že existují některé třetí země, které by mohly profitovat z otevření našich veřejných zakázek. A z toho, že budeme mít otevřené normy. Ano, některé země mohou profitovat eh, z mm, naší otevřenosti, ale jsou to společnosti ze zemí, ehm, které třeba nejsou tak otevřené, takže naše firmy potom nemají přístup eh, k jejich veřejným zakázkám. Já souhlasím s vašimi obavami, nicméně vám mohu říci, nevím, jestli to víte, že pan Barnier společně s Karlem de Kuchtem dva odpovědní komisaři pro eh, vnitřní a vnější obchod se zabývají touto otázkou a zabývají se tím, jak můžeme reagovat. Existují vždy dvě možnosti. Za prvé definovat strategii a učinit některá rozhodnutí, která by zajistila, že druhá strana přijme otevřená pravidla, která máme my. To je pozitivní přístup. Já si myslím, že to je ten směr, kterým bychom chtěli jít. Druhá možnost aby, myslím, nakonec šla proti našim zájmům a znamenalo by to říci, že vzhledem k tomu, že ve vašich zemích nerespektujete naše pravidla eh, vnitřních pravidl, eh, vnitřního trhu, my změníme svá pravidla a vytvoříme bariéry vůči vám. Nemyslím si, že to lidé chtějí. Takže ta správná věc, kterou bychom měli udělat, je snažit se o změny u našich partnerů, vyzvat naše ekonomické partnery k tomu, aby na svých trzích respektovali pravidla, která dodržujeme my na svém vnitřním trhu. To se týká veřejných zakázek, ale nejenom jich. Je zde další eh, příklad, který, eh, případ, který způsobil eh, hodně diskusí. Čínská společnost a měla konkurovat nizozemské společnosti u veřejné zakázky. Já si myslím, že bychom měli se snažit o to, aby i ostatní země měly stejně otevřený systém, pokud jde o investory ze třetích zemí, tak jak to máme v Evropě. V celé řadě zemí v Evropě máme nástroje na ochranu svých zájmů, národních zájmů, na ochranu bezpečnosti a můžeme se chránit před eh, případný, případnou zahraniční investicí, která by nás ohrozila. Ale to neznamená, že bychom eh, měli zavést opět kontroly na eh, vnější investice. To by šlo proti našim zájmům. My investujeme více mimo Evropu, než třetí země investují v Evropě. A máme více Eh, evropských společností, které jsou aktivní mimo Evropu, než zahraniční společností aktivních v Evropě. A ty události, které jste zmínil, nás samozřejmě znepokojí, musíme na ně reagovat, ale pokud budeme defenzivní, nakonec prohrajeme. A je to jako eh, špatný fotbalový tým. Myslet si, že můžeme porazit Barcelonu, když budeme velice defenzivní lidé z arzenálu asi vědí, že něco takového nemůže fungovat. Nejde zde tedy pouze o to vyřešit definitivně eh, tyto věci. Já bych samozřejmě chtěl všechny věci vyřešit během jednoho měsíce. Existují věci, které je možné vyřešit v krátké době, ale jsou zde jiné věci, které jsou mnohem složitější. A já se domnívám, že zde jsme blízko řešení, blízko rozhodnutí. A získali jsme hodně eh, reakcí, hodně odpovědí, ale nyní eh, vám nemohu říct jako parlamentu, ale nikomu, eh, jak to budeme nakonec řešit. A Werner má ještě nějakou připomínku? Ano, pane komisaři, problém je v tom, eh, vy jste správně poukázal na pana Barniera, to je správně, ale neexistuje v rámci Evropské komise v těchto otázkách dostatečná koordinace. Je to otázka eh, eh, pomoci, ale také výběrových řízení. Vy se zabýváte státní pomocí, která může vést v členských státech EU k narušení vnitřního trhu. Eh, nicméně, pokud je o zahraniční společnosti, eh, šlo zde o 20 miliard eur. Eh, a ten, tuto zakázku od polské vlády dostala čínská společnost díky tomu, že využívá levné čínské práce. Nicméně nakonec to vede k tomu, že nikdo není odpovědný, že neustále předáváte odpovědnost jeden na druhého. Byl zde jiný případ, kde byl problém s výběrovým řízením a vaše služby řekly, eh, to nespadá do naší kompetence, ehm, ačkoliv tam došlo eh, k, od, eh, k případu nepovolené státní pomoci. <clears throat> Tento případ se řeší už více než jeden rok. Kvůli tomu před jedním rokem odstoupil ministr. Ale stále to nebylo vyřešeno. Pane Langen. Pane Langene, Já mohu zopakovat, že pracuji na tom případu státní podpory. Je to případ e, otázek vnitřního trhu, ne veřejné podpory. A je velice důležité, aby se komisaři drželi toho svého portfolia. Každý musí pracovat na tom svém a každý si musí být vědomá z toho, co dělají ostatní. Neměli bychom se snažit dělat práci za kolegy. A ta otázka té případné čínské nabídky, To není otázka státní podpory, je mi líto. To je otázka veřejných zakázek. Takže to je otázka pro vnitřní trh. Dobře? Thank you very much, Madam Chair. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, pane komisaři. Vítám vás ve výboru pro hospodářské záležitosti. Já myslím, že ve vašem úvodním prohlášení jsem slyšel slovo letiště. Já vím, že to je otázka hospodářské soutěže, která má dopad na členské státy a na jejich pravomoci. Ale vy jistě víte, že ve Španělsku nemáme konkurenci mezi letišti, protože letiště spravuje jeden ústřední veřejný orgán. A tak to bylo až do krize. Pak začalo docházet ke ztrátám. A teď mluvíme o ztrátách ve výši desítek milionů eur. A o nedostatku konkurenceschopnosti nejenom v Evropě, nejenom ve Španělsku, ale i v Evropě jako takové. To je úplně jasné. Je to velice citlivá záležitost katalánskou, odkud pocházím já. A zdá se, že vláda teď chce spíš víc privatizovat než dřív. Chce decentralizovat zprávu letišť a předat je regionálním orgánům. Máme německý model, kde je spolkové země částečně v některých případech letiště řídí. A to mi připadá jako lepší postup. Tak, aby to znamenalo, že dokážeme zachovat veřejnou povahu letiště. Souhlasíte s tím jako komisař pro hospodářskou soutěž a jako e, zastánce levice? Děkuji. Já jsem si jistý, že na jedné věci se shodneme. Pana Lenina to asi trošku překvapilo, když jsem mě nazval levičákem. Ne, co je legračního na tom, že máte levicového komisaře? Nicméně zpátky k tomu, co říkal pan Tremosa. Já jsem se jistý, že na jedné věci se shodneme. A totiž To, co by měl dělat politický orgán na nižší úrovni, by se nemělo rozhodovat v politickém orgánu na vyšší úrovni, pokud to nespadá do jeho odpovědnosti. Samozřejmě vy mluvíte o situaci ve Španělsku, ale ta otázka, která se týká zprávy španělských letišť, to nesouvisí s komisí, rozhodně ne se mnou. A jak už jsem říkal, já si skutečně dávám pozor na to, abych nešlapal na paty ostatním komisařům. A nebo abych nevstupoval na území, která náleží národním nebo dokonce regionálním orgánům. Ale jednu, říct, jednu věc říct mohu a řeknu to znovu. Zabývám se otázkou státní podpory pro letiště. Ano, slyšel jste správně. Je tady několik otevřených případů. V zásadě šlo o to, že státní podpora pro dopravu byla vyplacena my jsme s tím měli hodně práce. Máme dlouhý seznam případů, které se týkají letišť, a nebo nízkorozpočtových leteckých společností. Máme ty běžné společnosti, to už se v některých případech řešilo, ale také nízkorozpočtové společnosti a letiště, případy, na které nás někdo upozornil. A to ukazuje, že mimo jiné Musíme připravit a schválit pokyny pro státní podporu pro letiště. A možná budeme muset připravit ještě další pokyny pro veřejnou finanční pomoc pro přístavy. Zatím ještě nemáme jednoznačný postoj. a myslím, že ho potřebujeme. Takže na tom teď pracujeme. Jakou část letiště budeme považovat za infrastrukturu a u které části nemůžeme nějakým způsobem ospravedlnit veřejnou pomoc. Například máme rozhodnutí Evropského soudního dvora, které se týká zabezpečení letišť. Tam by se dalo říct, že můžeme vyplatit veřejnou dotaci, to by mohlo být opodstatněné. Ale třeba u dálnice, pokud se nejedná o projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru, pak se mě vůbec netýká to, že třeba eh, členský stát dá peníze na stavbu dálnice nebo letiště. Ale pokud nejde o infrastrukturu, pokud je tam nějaký tržní prvek, tak vyvstává otázka veřejné podpory. Není to jednoduchá analýza, ale už jsme se do toho pustili Zabýváme se tím v komisi, mluvíme o tom na generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž, mluvíme o tom v mém kabinetu. Až přijde správný čas, zřejmě ne letos, upřímně řečeno, ale až přijde správný čas, tak k tomu něco řekneme. Zahájíme také proces veřejné konzultace. Probereme to s příslušnými zúčastněnými stranami, s členskými státy, s provozovateli a navrhneme určité pokyny. Ale já myslím, že to bude spíš v roce 2012 nebo možná dokonce ještě později než v roce 2011. Ale připouštím a souhlasím s vámi, že je to velice důležitá věc. Je to otázka velké částky peněz. Mnohokrát děkuji. Já uzavřu seznam řečníků. Mám tady ještě. Uh, A já myslím, že tím asi vyplníme zbývající čas. Paní Kratce. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Omlouvám se, pokud položím dotaz, na který jste již eh, odpověděl, reagoval, protože jsem musel hlasovat na výboru, odrazil jsem o něco později, ale ráda bych se dotkla na dohody v oblasti konkurenceschopnosti, či paktu pro konkurenceschopnost. Eh, jakou přidanou hodnotu to podle vás přinese oproti tomu, co již existuje v evropské politice? A zejména jak se domníváte, že to bude propojeno s tím, o čem jsme již hovořili, to znamená balíčku pro hospodářské řízení a zprávu, eh, protože tam je také obsažen prvek, který se týká řešení rozpočtové disciplíny. A také určitých nesouladů a nerovnovách v evropské eh, ekonomice. Takže jak si myslíte, že to zapadá do celého balíčku pro hospodářské řízení a zprávu? Paní Kraco, myslím, že to je spíše otázka pro Oliho Réna než pro mne. Pakt pro konkurenceschopnost či pakt pro euro spadají do pravomoci komisaře pro hospodářské měnové záležitosti, které spadaly v roce 2009, ale není to přísluší spíše Olimu Renovi nebo dokonce předsedovi Barosovi. A já se stoprocentně připojím eh, k tomu, co na toto téma řekli Oren a pan Baruso, ale mě to tady kompetenčně nepřísluší. Dirku, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych vám položil otázku, pane komisaři, která spadá do vašeho portfolia a konkrétně jde o Věna. Od 80. let zaznamenáváme, tedy v uvozovkách věna, od 80. let zaznamenáváme, že když dochází k privatizaci podniku, tak eh, vláda dává pobídku, někdo se tomu říká v angličtině dowry věno. Eh, zaznamenali jsme to například eh, v sektoru pošt. V nedávných letech docházelo k liberalizaci pošt, vy jste zahájili celou řadu šetření, zejména se to týkalo Royal Mail eh, v Spojeném království, belgické pošty a francouzské pošty. A tady došlo k tomu, že podniky na sebe vzaly zátěž penzijního eh, pojištění zaměstnanců pošt. A moje otázka se týká eh, tady těchto státních pobídek. Myslím si, že těchto takzvaných věn dowry, myslím si, že ve finančním sektoru se toho také dožijeme, protože finanční ústavy byly částečně eh, či úplně eh, zestátněny, ocitly se v rukách státu eh, nebo v nich má stát většinový podíl. A určitě časem tyto podniky budou muset být znovu privatizovány. Opět tady uvidíme, opět zaznamenáme tento jev jakýchsi pobídek k, k privatizaci. Zaznamenáváme to tedy od 80. let, věděli jsme to o pošt a určitě to zažijeme také ve finančním sektoru. Možná to je věc, na kterou již pomyšlíme, bych tady trošku, pomyšlíte, pardon, já bych tady rád trošku um, varoval před tímto fenomenem, protože pokud k těmto povídkám dojde v sektoru financí, eh, bude velice obtížné tomu zabránit, zabránit tomu i do budoucna. Zajímal by mě tady váš pohled na tento jev eh, povídek k privatizaci který může nastávat, ke kterému může dojít, až se budeme pokusit znovu zprivatizovat eh, bankovní domy a finanční ústavy. Eh, poslouchal jsem francouzský překlad. Eh, já nevím přesně, co myslíte tím slovem dowry, věno. Není mi to zcela jasné. Budu poslouchat španělštinu. A uvidím, zda, zda se dozvím více. Dovolte, abych to vysvětlil pár slovy. V nězozemštině proto máme určitý pojem, anglicky se tomu říká dowry, což doslova znamená věno. A znamená to, že máme státní podnik, například poštu, ta je zprivatizována Stane se tedy soukromým podnikem, zprivatizovaným. A tento podnik dostane navíc injekce kapitálu na pokrytí eh, převodu například eh, závazků v oblasti důchodového pojištění. To je jakýsi swap. V Německu například eh, byly pošty, poštovní úřady ve středu měst. Byly to drahé prostory, které odkoupila vláda a šlo o to posílit podnik na soukromém trhu. Vlastně jde o to prodat ten podnik a dát a ten, ten prodej doprovodit určitou zvláštní pobítkou, proto se tomu říká věno. Tak ve španělštině už jsem tomu, ve své mateřštině už jsem tomu skvěle rozuměl. Děkuji španělským tlumočníkům. Ano. To je jedna z, věc, jedna z věcí, kterou se snažíme eh, řešit v rámci monitoringu eh, finančních služeb obecného zájmu, aby nedocházelo eh, k offsetům pro soukromé subjekty, kteří poskytují nějakou veřejnou službu, která na ně byla převedena. Dávateli, pří, dávateli příklad privatizovaného podniku, bývalého státního monopolu, který byl zprivatizován a nyní poskytuje službu obecného hospodářského zájmu, tak tady samozřejmě sledujeme vhodnou míru kompenzace za to, že ten soukromý podnik poskytuje tu veřejnou službu. Jsou případy, různé případy, kdy vy jste například, pan Eppingu, zmiňoval přechod nebo převod tedy důchodových závazků ze soukromého na státní pilíř, to možná, to si může žádat určitou eh, dotaci, protože hovoříte o soukromém subjektu, který musí být schopen konkurovat na trhu. Jsou i jiné možnosti, jiné případy, kdy třeba dojde k tomu, že to takzvané eh, věno je poskytnuto ve formě křížové dotace, kde teoreticky vlastně ta veřejná služba je dotována ale ve skutečnosti ta dotace jde na to, aby se tomu podniku pomohlo konkurovat jiným firmám v jiných oblastech. Takže jsou některé případy, které jsme již vyřešili, jiné, které stále ještě šetříme. V tuto chvíli například eh, v oblasti pošt řešíme dva důležité případy. Jde o belgickou poštu a německou poštu. To jen abych zmínil dva příklady v jednom konkrétním sektoru. Mohl bych samozřejmě uvést jiné oblasti, jiné sektory, vždy jde o důležité případy. Ve svém úvodním prohlášení, když jsem hovořil o tom, že hodnota těch návrhů, které budou předkládat komisi zítra, spočívá v tom, že eh, se zaměřují na monitoring financování služeb eh, obecného hospodářského zájmu u velkých eh, subjektů, tak toto přesně jsem měl na mysli, protože nemá smysl se zaměřovat a vynakládat eh, lidské zdroje, energii, čas, peníze na eh, upřímně řečeno triviální služby místní, místní povahy, které poskytuje nějaký místní subjekt, místní podnik, který dostane nějakou maličkou dotaci od místní radnice. To nevyústí v pokřivení hospodářské soutěže. To si můžeme říct se naroveno, nějak to nenaruší řádné fungování, hladké fungování jednotného vnitřního trhu a občané v té konkrétní obci se jistě postarají o to, aby jejich radní eh, ty prostředky řádně vynakládali. Ale v případě jednotného vnitřního trhu a řádného nakládání s veřejnými prostředky jde především o křížové dotace, o implicitní dotace, a řešení této problematiky. Tyto věci existují a padla je příslušná negativní rozhodnutí. A pokud je o veřejný sektor, tady je další otázka, která není spojena čistě jen s finančními toky, ale vlastně se to pojí s efektivitou poskytání těchto služeb je možné, že bychom eh, uznali určitou míru dotací pro určitou míru efektivnosti a účinnosti poskytování služeb. Ale pokud ta efektivita a účinnost poskytování služby eh, se výrazně propadne, tak proč by měla být zachována stejná míra veřejné podpory? Toto jsou témata, která nyní řešíme a kterými se zabýváme. Děkuji a na závěr Jean-Paul. Děkuji, pane komisaři, Eh, že jste odpověděl na všechny naše dotazy. Já vás velice bedlivě, jako vždy, eh, poslouchám již od začátku, jako vždy obdivuji eh, vaše znalosti. Ale mám tak trošku dvojí osobnost. A myslím teď na občany, se kterými snadno, často setkáváme. Jsem europoslanec, setkám se s občany. A nakonec, jak to vypadá, že zde právo hospodářské soutěže pro elity a proto potom vnímání hospodářské soutěže ze strany občana, ze strany drobných podnikatelů A to souvisí s tím, co říkal Werner Langen. A dnes vnímání Evropy v očích občana není dobré, jak víte. Známe výsledky studií eh, z různých zemí, na jaká témata ty studie byly vedony. Možná bychom eh, měli hovořit o eh, rozumné hospodářské soutěže, jako hovoříme o rozumném zemědělství či racionálním zemědělství. Eh, říkáme, že pokud budeme vytvářet překážky, tak eh, že budeme ztraceni. Já si myslím, že to je třeba ještě vyargumentovat. To je jakýsi krok víry. Dnes to, co vnímají naše občané, je, že díky otevřenosti Evropy, která je skutečně hodně otevřená, eh, sem přichází mnoho subjektů, ale ne mnoho Evropanů působí jinde. A to slovo reciprocita, které stále více tabu, to je jistě třeba dále rozvést. Já neříkám, že bychom měli Eh, spochybňovat eh, hospodářskou soutěž, ale eh, dnes máme, zažíváme hospodářské problémy v řadě zemí a naši občané vnímají negativně tu politiku otevřené hospodářské soutěže a její užitečnost v Evropě. Možná, já si vzpomínám, bylo to v minulém volebním období, takže jste to neměl na starost vy, ale váš předchůdce často začínal tato setkání uh, tím, že říkal, v tomto čtvrtletí se nám podařilo vybrat tolik a tolik na pokutách. A já jsem kladl otázku, jednou jsem si dovolil položit otázku a zdali pak eh, spotřebitel eh, se také eh, našel v tomto rozhodnutí, se s ním stotožnil. A pamatuji se, že mi jednou bylo odpovězeno, že to není problém. Ale dnes je problém v tom, že občan musí chápat, reálné výhody politiky hospodářské soutěže, kterou vede Evropa. A aby to občan tady nevnímal tak, že vlastně naše pravidla pro hospodářskou soutěž narušují eh, tkanivo předivo ekonomiky. Je třeba řešit i tady eh, vnímání Evropy ze strany občana. No, promiňte za moje upřímnost, ale vím, že vůči vám si ji mohu dovolit a vím, že dobře znáte situaci přímo v terénu. Uh, Eh, děkuji, pane Gozesi, děkuji za příležitost poskytnout vám eh, politickou odpověď, nikoli byrokratickou, technokratickou. Hospodářská soutěž slouží komu? Eh, svědčí ve prospěch koho? Spotřebitele, občana. A je možné tam připojit ještě dalšího, další subjekt, a to jsou drobné podniky, malé středně velké podniky. Já nezmiňuji pokaždé, když mezi vás přicházím pokuty, ale v loňském roce 2010, prvním, prvním roce mého mandátu eh, v nové funkci, to byly 3 miliardy eur. Eh, ne, ne, ne, tak to bylo v tom druhém roce. Eh, je to druhý nej, nejbohatší rok na pokuty. A ty pokuty šly z čeho? Byly uvaleny na aerolinky, které obdržely které tedy si um, účtovaly nadbytečné náklady, nadměrné náklady, které poškodily celou řadu jiných podniků. Jsou to občané, kteří nakonec tím trpí? Já se domnívám, že ano, protože nakonec za tu službu zaplatí více. Cena zboží, které cena zboží či cena služby vzrostla, Eh, protože tady existoval kartel určitého počtu podniků, kteří se snažili ovládnout leteckou přepravu. Ale přijali jsme rozhodnutí a to nebyla pokuta, ale rozhodnutí ohledně ohledně rozštěpení podniku vyráběcího eh, osobní kosmetiku, Eh, šampony a podobné věci, nejsou to žádné sofistikované produkty, předměty každodenní spotřeby. A tomu velkému podniku jsme řekli, pokud si přejete, abychom pardon, šlo o fúzi, tedy pokud si, před, pokud si eh, před abychom akceptovali tuto fúzi, pak se musíte zbavit té či oné pobočky, protože ceny, cena, kterou zaplatí každý spotřebitel, každý občan eh, někde eh, ve své místní samoobsluze, jinak vzroste. Kvůli takovéto fúzi, jakou navrhujete, by vzrostly ceny v celé řadě členských států. A tady jde o občana. A právě v těchto věcech eh, komisaři, europoslanci, doufám, že také ministři, eh, musí eh, občanovi vysvětlovat, jak to je. Protože protože jsme to my, my, kteří musíme tyto věci ta různá pravidla rozhodnutí v oblasti hospodářské soutěže vysvětlovat. Když jim to vysvětlíme, pochopí to. Um, občan není hloupý, je inteligentní, často inteligentnější než my sami, protože se řídí svoji intuicí. Co svědčí v jeho prospěch? Když se setkávám eh, s běžnými občany, eh, tak nikdy neslyším protesty proti eh, pokutám, proti pokutám uvaleným na podniky Eh, z antimonopolních důvodů. Ne, ne, proti tomu se občané, občané nebouří. To slychám spíše na setkáních se zástupci velkých podniků. Co to je za rozhodnutí tady o té fúzi nebo uvolání této pokuty? To se tam potom ozývá, ale já tady nejsem komisař, který by měl zastupovat velké podniky. Já jsem komisař, který má eh, hájit Evropu, obecné zájmy Evropy, to jsou zájmy občana. A tisícovky malých a středně velkých podniků trpí, pokud nejsou dodržována pravidla hospodářské soutěže. A otázka vnímání Evropy, jak občan vnímá, Občan ji vnímá špatně pokaždé, když Evropa není eh, schopná se rozhodnout. Pokaždé, když rada ECOFIN nebo, nebo Evropská rada zasednou a nevyústí to v žádné rozhodnutí, které by řešily problémy řeckých, irských či portugalských občanů nebo občanů Lotyšska, Maďarska či Bulharska, tak tehdy vždycky trpí image Evropy. Při občan si říká, k čemu ta Evropa je, jak se to vede. Kdyby v nadcházejících dnech či týdnech ty iniciativy, které byly eh, zahájeny, tak abychom reagovali na utrpení libyského lidu, pokud by tyto naše snahy utrpěly kvůli tomu, že Evropa rozdělena, tak bude občan správně říkat, e, jak to vypadá, jak, co to Evropa dělá. Evropa musí být schopna dostat své odpovědnosti a přijímat rozhodnutí. Pokaždé, když Evropa se rozhodne, občan je spokojen. Já si myslím, že toto je věc, kterou musíme e, říkat občanovi, takovou to image vytvářet a nikoli argumentovat e, nebo hrát na, na strach lidí nebo i do defenzívy, protože tím se nikdy nikam nedostaneme. Tolik tady ode mne. Děkuji a tím uzavíráme toto slyšení s panem komisařem Almuňou. Děkujeme vám mnohokrát za vaše odpovědi. A jak jsem už zmiňovala, setkáme se s vámi opět brzy. 12. července. Ano, už to mám v dejáři. takže jste s tím určitě musel již předběžně souhlasit. Děkujeme předem a děkujeme za dnešek. A teď odročuji schůze na pět minut, než zahájíme slyšení o režimech pojištění vkladů. Děkuji. Okay, everybody, if you... Tak dobře, prosím, abyste zase zaujali místa a pustíme se znovu do práce. Přejdeme teď k bodu 7 na pořadu jednání, což je veřejné slyšení o systémech pojištění vkladů, příspěvek k finanční stabilitě a zachování důvěry střadatelů. A je mi velkým potěšením, že mohu přivítat několik řečníků. Je tady Dirk Kupej, což je místo předseda Evropského fóra pojišťovatelů eh, vkladů a ten na 15 minut vystoupí na úvod. Potom si vyslechneme Veru Kotrel, ta bude mít 10 minut, je hlavní eh, poradkyní časopisu Witch. Bude mluvit o tom, jak zajistit eh, důvěru soukromých středatelů. A pak proběhne panel ve dvou částech. V první části bude Andreas Pangl a Federico Corneli a ti budou mluvit o budování systému institucionální ochrany v italských družstevních bankách. A potom si vyslechneme Luiho de Vegu. Tam uslyšíme, jak to vypadá na španělském bankovním trhu a pak budeme mít ještě opět otázky. Snažíme se eh, toho stihnout hodně, a požádám řečníky, aby dodržovali řečnickou dobu a připomínám, že první řečník má 15 minut a ostatní 10 minut. A neštěte prosím tak rychle, že to tlmočníci nestihnou, protože já vás jinak budu přerušovat. A tím v podstatě ubereme z vašeho času. Takže já doufám, že Až začnu vypadat zoufale, tak to ukončíte, protože opravdu budeme potřebovat i další čas na dotazy. Víc k tomu nemusím dodávat a můžeme rovnou předat slovo našemu prvnímu řečníkovi. Omlouvám se za výslovnost, zřejmě jsem špatně vyslovila jména vás všech, nicméně členové výboru už jsou na to zvyklí. Prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu a poslankyně, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že jsem dnes dostal příležitost jako místo předseda FD hovořit k návrhu pro systémy pojištění vkladu. Nejdříve bych chtěl říct několik slov o EFDI, protože eh, možná všichni tuto instituci neznáte. Je to Evropské fórum eh, pojišťovatelů vkladu, eh, kde jsou zastoupeny všichni pojišťovatelé vkladů v Evropské unii. Zastupujeme 57 systémů ze 42 zemí FD bylo založeno v roce 2002 a už se spolupracuje s Evropskou komisí. Naším úkolem je vyměňovat si nejlepší zkušenosti, a e, poukazovat na zkušenosti systému pojištění vkladů v Evropě. Spolupracujeme také s legislativními orgány, s Evropským parlamentem a s dalšími eh, a s institucemi finančního sektoru. V rámci spolupráce FD s Evropskou komisí FD eh, připravil některé dokumenty pro Evropskou komisi, například pokud jde o rizika, o příspěvky, o definice pokud jde o spolupráci mezi eh, systémy pojištění, pokud jde o otázku veřejného povědomí a další věci. Eh, systémy FD nejsou eh, jednoduše jenom payboxy. Více než polovina těch 40 systémů v Evropské unii má širší mandát. Většina systému pojištění má ehm, Eh, spolupráci s centrální bankami, máme eh, dozorce nad bankami, které zajišťují eh, systémy, máme veřejné orgány i soukromé instituce, spolky, společ, společenství bank, které provozují systémy pojištění vkladů. Já to na začátku zdůrazňuji, protože chci poukázat na to, že se nejedná o zastoupení bank, ale v FD jsou eh, zastoupeny eh, centrální banky, eh, orgány dohledy, dohledu, veřejné orgány, ehm, orgány splavující dluhy, stejně tak jako spolky bank. Systémy poštění vkladů v Evropě jsou velmi diverzifikované Některé jsou jenom payboxy, eh, které mohou pouze vyplácet očkodnění. Ostatní systémy mají možnost eh, zasahovat eh, preventivně a přispět k tomu, aby nedošlo k insolvenci banky. Některé systémy pojištění mohou také provádět šetření v jednotlivých eh, institucích mohou eh, vydávat ratingy, mohou hodnotit eh, riziko společně s regulačními orgány v dané zemi. <clears throat> Takže to bylo krátce k těm orgánům, které jsou součástí FD. Nyní Ehm, několik slov ke směrnici z roku 1994. Jednalo se o směrnici o minimální harmonizaci na evropské úrovni. Některé věci byly závazné, například eh, minimální ochrana ve výši 20 tisíc eur, právní nárok eh, zákazníka, informační právo. Některé jiné věci byly eh, upraveny flexibilně bylo možné zavést takzvané spolupojištění, to znamená, že e, zákazník e, nese určité procento ztráty, maximálně to bylo 10 e, ve chvíli, kdy se jednalo o celkovou sumu do 20 tisíc eur. A dále, kromě soukromých osob a malých kapitálových společností, se jednalo také o ochranu eh, dalších investorů, například eh, finančních institucí, eh, veřejných orgánů a tak dále. Takže zde existovala flexibilita a bylo zde něco, co bylo pevně stanoveno a bylo zde jiná část, která byla upravena flexibilně. Zároveň zde byla část, která vůbec nebyla obsažená ve směrnici Eh, jednalo se například o otázku financování systému pojištění, eh, jednalo se o otázku mandátu systému pojištění, kolik systému pojištění v každé zemi má existovat a zda eh, systémy pojištění budou veřejné nebo soukromé. V červenci 2010 jsme poté dostali návrh komise týkající se směrnice o systémech pojištění vkladů, eh, která se snaží o eh, další harmonizaci systému. Tato směrnice se zabývá otázkou financování, ta dříve nebyla pokryta, a některé věci eh, byly stanoveny závazněji pro členské státy než dříve základem tohoto návrhu z července 2010 bylo to, že se e, zavedla cílová úroveň 1,5 e, e, vkladů. Komise ukázala na to, že by to mělo být asi 150 miliard eur, které by se ušetřily během následujících deseti let. Eh, doposud bylo ušetřeno asi 85 miliard eur. Eh, zároveň eh, asi 50 miliard eur měly instituce uspořit jako rezervu. Komise zavedla systém vzájemné solidarity. Článek 10 poukazuje na to, že pokud eh, není dostatek prostředků, potom se instituce mělí nebo systémy mělí navzájem doplňovat. Princip domovského státu eh, byl rovněž zaveden, ale hovoří se zde také o systému hostitelského státu eh, pro ehm, Eh, pro společnosti, které mají sídlo v dané zemi. Eh, výplatní lhuta byla stanovena na sedm dní. Návrh komise eh, FD uvítalo, především pokud jde o harmonizaci ochrany, pokud jde o typy pokrytých Eh, úspor a tak dále. To všechno FD uvítalo. FD ale kritizovalo především definici vkladu. FD se domnívá, že definice vkladu je příliš úzká a že nezohledňuje všechny finanční produkty, eh, které by podle FD měly být chráněny. FD také kritizovalo, eh, že se zde poukazuje na nikoli na pokryté eh, vklady, ale, ale nárokovatelné vklady. Eh, dále se, jsme kritizovali těch eh, sedm dní jako lhůta pro výplatu, protože to je příliš krátká doba. V roce 2011 je pro všechny evropské státy závazná lhůta 20 dní. My se domníváme, že není možné to v krátkodobém výhledu snížit na sedm dní. FD je připraveno přistoupit na snižování této lhůty, nicméně Nejdříve je nutné eh, zavést eh, takzvané single customer view, tedy přístup podle jednotlivého zákazníka. Eh, Jinak eh, by mohlo dojít k destabilizaci systému ve chvíli, kdy by nebylo možné dodržet tyto krátké lhuty. Eh, zároveň jsme kritizovali eh, tu výši 1,5 Kritizovali jsme také ty rezervy na rok. FD se domnívá, že je zde přehnaná regulace Eh, v některých členských státech už ehm, existují fungující systémy, ale tyto systémy by se musely eh, výrazně měnit. Eh, zároveň jsme kritizovali systém vzájemné solidarity. FD také kritizovalo závazek, jak prostředky, jak ušetřené prostředky by měly být investovány. V Evropě nikdy eh, nedošlo k tomu, že by eh, došlo ke ztrátě při investicích eh, prostředků na, v rámci pojištění vkladů. Nikdy nedošlo ke ztrátě, takže toto není nutné. Zároveň jsme kritizovali odpovědnost hostitelského státu. Zde bylo, byla vypracována studie týkající se toho, jak by zde měla probíhat spolupráce. My se domníváme, že by odpovědnost hostitelského státu měla být dobrovolná, nikoli závazná. E, dále jsme kritizovali to, že by e, vyplácení peněz mělo proběhnout ve všech měnách, také v jiných měnách než e, měnách členských států EU. My se domníváme, že to systém příliš komplikuje, není to nutné. A v neposlední řadě největší kritika se týkala omezení mandátu systému pojištění vkladů prostřednictvím omezení, pokud je o používání prostředků. V zásadě je zde určitá otevřenost, ale teprve ve chvíli, kdy už je dosaženo určitého objemu prostředků a poté je zde flexibilita jenom omezená. To jsme hodně kritizovali, protože využívání prostředků by mělo být čistě na systémech pojištění vkladu. Ehm, něco takového eh, není omezováno jinde, také bazilejský výbor, eh, který se eh, tímto zabýval, vypracoval systémy pojištění vkladů a nezná takovéto Eh, takováto omezení pro využívání prostředků. Myslím, že eh, mohu říci, že celkově FD eh, výrazně vítá zprávu Evropského parlamentu. My jsme kritizovali některé aspekty návrhu komise a zpravodaj je zohlednil, zabýval se jimi zpravodaj jako e, základ pro e, výpočet nebere e, eligible deposits, nárokovatelné vklady, ale pokryté vklady. To je zásadní, protože jenom to zajistí srovnatelnost mezi členskými státy. Jenom ty pokryté vklady jsou srovnatelné mezi jednotlivými členskými státy. Eh, nikoli nárokovatelné vklady. A zpravodaj eh, zde opět navrhuje flexibilní přístup, který nebyl v návrhu komise za určitých okolností, které jsou definované a které jsou smysluplné, existuje možnost volného využívání prostředků. A e, Hovoří se zde také o e, různých rezervách, e, k tomu máme jisté výhrady. Nicméně jsme velice rádi, že podle návrhu zpravodaje existuje možnost využívat prostředky tak, jak tomu bylo dříve. A odpovídá to také ehm, nejlepší praxi bazilického výboru. Jsme také velice rádi, že eh, zpravodaj ehm, zohlednil to, že by se měli, mělo vyplácet pouze v euru a v měnách Evropské unie že je možná volná investice eh, likvidních financí. Eh, zároveň eh, podle návrhu zpravodaje je možné zachovat osvědčené systémy v jednotlivých členských státech a nemusí docházet k rozhoršování jednotlivých systémů, které už dobře v členských státech fungují. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Připomínám členům, že dotazy můžete klást až na konec, což bude ve 12 hodin. Takže já jsem vás viděla, Vicky. Mnohokrát děkuji. A nyní přejdeme na Věru Kotrel, která bude hovořit jménem časopisu Witch. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, tako, že jste mě pozvali. Jmenuji se Věra Kotrel a pracuji jako poradkyně pro otázky finančních služeb v časopise Witch. To je nezávislá nezisková spotřebitelská organizace. Působí ve Spojeném království, je to největší spotřebitelská organizace v Evropě. Je naprosto nezávislá na vládě a příslušném sektoru a finanční prostředky získáváme prodejem našich časopisů a knih. Já mám na starosti eh, programy pojištění vkladů a jsem také členkou skupiny uživatelů finančních služeb Evropské komise. Vydavatelství Witch považuje ochranu vkladů za jeden ze základních kamenů současného bankovního modulu v Evropě. Bez dobře fungujícího systému záruk ztratí spotřebitelé důvěru v bankovní systém. V Británii Situace s bankou Northern Rock v roce 2007 zdůraznila význam ochrany spotřebitelů a také vyvolala otázku, jestli je současný systém odpovídající a dělá to, co dělat má. Spravodaj ve své zprávě Eh, rozlišuje mezi společnými požadavky, které se týkají všech systémů pojištění vkladů, s tím, že mají zajistit dostatečnou flexibilitu. Dnes chci zdůraznit některé z těch věcí, které jsou zvlášť důležité pro spotřebitele a kde je podle našeho názoru správným řešením flexibilní přístup. Měla bych říct, že souhlasíme s celou řadou zjištění zpravodaje, včetně jeho názoru na časový plán nebo na ty lhouty, na dočasné vysoké eh, bilance a ochranu podle značek. Domníváme se, že je důležité, aby členské státy měly možnost vybrat si úroveň zásahu v době hospodářské krize nebo v okamžiku, kdy klesá důvěra v určitou finanční instituci. Myslím, že je tady několik způsobů, jak posuzovat eh, eh, účinnost těchto systémů. Funkční trhy jsou předpokladem pro důvěru spotřebitele. Základním principem by mělo být vyhodnotit, jestli architektura, procesy a systémy těchto systémů budou vyvolávat důvěru. A já bych řekla, že abychom toho dosáhli, potřebujeme dobře postavenou bezpečnostní síť, která nepředstavuje přílišné břemeno pro spotřebitele. Informace by měly vysvětlit systém, ale neměl by požadovat nějaký další výklad ze strany spotřebitele. Spotřebitelé by také neměli být jakýmsi regulátorem anebo ratingovou agenturou. Jak má uspět jednotlivec, spotřebitel, když historie ukazuje, že představenstva společností, ratingové agentury a regulátoři špatně vypočítali riziko a špatně si ho vyložili? Spotřebitel prostě nemůže provést prověrku vkladových účtů, protože co se týče návrhu toho produktu, konstrukce toho produktu, tam se s tím nepojí žádná zimná rizika. Riziko představuje stabilita společnosti. Spotřebitelé si vybírají spořící účty, protože se s nimi pojí nižší riziko. A ukázalo se, že v posledních deseti letech tyto produkty byly úspěšnější na burzách. Nedá se očekávat, že spotřebitelé budou provádět prověrky finančních institucí, které berou jejich vklady. Jaká máme informační řešení? V Británii panuje velký zmatek mezi určitými značkami jako subjekty a bankovními poskytovateli jako subjekty. Výzkum finančního orgánu v Británii ukázal, a tady cituji z jejich zprávy, že respondenti zjistili, že značky jsou různé subjekty. To vede k předpokladu, že samostatné nebo k samostatným značkám se bude přistupovat samostatně za účelem kompenzace. To byl šok, který vyvolal značnou kritiku systému i bank, které měly jeden systém schvalování pro všechny značky. Bylo to považováno za nespravedlivé, nekalé postupy, které prospívají bankám na úkor spotřebitelů. Respondenti v průzkumu také uváděli, že značky jaksi e, znamenají samostatnost nebo oddělují jednotlivá jména, marketing a obecné chování. My se domníváme, že je naprosto srozumitelné, že spotřebitelé jsou z toho zmatení. Já se omlouvám, můžete prosím zpomalit, protože tlumočníci mají trošku problém. Když čtete takto rychle, tak se to stává, tak zpomalte, prosím. Je velice obtížné sledovat, která značka patří pod stejný systém schválení. Je to koncepce, která je stejně spotřebiteli cizí. A je také obtížné sledovat, jaký dopad může mít fůze případných dvou společností na schvalování. Není překvapivé, že z výzkumu vyplynulo, že respondenti se domnívají, že systém schvalování by se měl změnit, aby každá značka, to znamená každé to jméno, které je někde na nějaké mance na dveřích, eh, bylo ošetřeno samostatně a stejným způsobem. Protože potom by nebylo nutné snažit se v tom vyznat dál. Chci zdůraznit, že ochrana musí být na takové úrovni, na které působí spotřebitel, Oni eh, dávají vklady do banky na základě už té značky, ne registrace nějaké společnosti. A když se změní značka, když se změní vlastnictví, tak to jenom znamená zmatení spotřebitele. Jsme si vědomi toho, že některé členské státy už teď požadují, aby jednotlivé společnosti měly samostatné schválení pro různé značky a znamená to, že také dávají spotřebitelům samostatné, limity pro náhradu škody. A domníváme se, že pokud nemáme celoevropský požadavek na samostatná schvalování pro různé značky, pak by měl minimální požadavek, abychom dosáhli odpovídající ochrany spotřebitelů ve všech členských státech, abychom členským státům umožnili požadovat výplatu na každou značku a na každého spotřebitele. Další věc, o které chci mluvit, se týká eh, dočasných vysokých zůstatků. O tom se také zpravodaj zmiňuje. My si myslíme, že potřebujeme pokrytí pro dočasně vysoké zůstatky, protože máme celou řadu případů, kdy spotřebitelé občas mývají vysoký zůstat na účtu. Například prodají dům, nebo vyplatí se jim důchod, nebo něco zdědí. Oběti trestných činů nebo nehod by mohly dostávat výplaty a také platby z pojistného, nebo například eh, ze stavebního spoření by mohly snadno překročit limit. My si myslíme, že celá řada případů, kdy tato ochrana není jenom opodstatněná, ale také nezbytná, abychom ochránili spotřebitele před ztrátami, které by finančně zničily. A proto vítáme návrh zpravodaje, abychom ujasnili definici nárokovatelných dočasně vysokých zůstatků. A chci také něco říct o návrzích komise, Vítáme některé z nich v současné podobě. Návrh na vytvoření jednotného kontaktního místa pro spotřebitele ve formě systému vyplácení náhrady škody v jejich domovském státě, to skutečně vítáme jako něco navíc k ochraně spotřebitele. Krátké lhuty jsou také vítané a také vítáme to, že bychom jaksi řešili otázku odpovědnosti vkladatelů Myslíme si, že tato opatření vylepší důvěru spotřebitele ve finanční systém. Pokud je o zápočty, v Británii má celá řada spotřebitelů úspory a vklady u poskytovatelů hypoték. A v posledních dvou letech to narostlo, protože stále více poskytovatelů požaduje, aby spotřebitelé měli běžný účet u tohoto poskytovatele hypotéky. A kdyby došlo k zápočtu, tak by okamžitě přišli o likviditu. Výzkum ukázal, že zásada zápočtu je pro spotřebitele hodně znepokojivá a pokud je o hypotéky, pro všechny respondenty to byl šok. A proto se domníváme, že zápočty by se neměly v těchto systémech pojištění využívat z následujících důvodů. Narůstá zmatení spotřebitele, spotřebitel přichází o likviditu a také jsou pomalejší výplaty. Otázka rychlejších výplat, o tom se zpravodaj také zmiňuje ve své zprávě. My se domníváme, že výplatní lhůta, která je další než pět dnů, může znamenat pro spotřebitele velký problém, zvlášť pro ty, kteří, mají nízké příjmy a často mají týdenní rozpočty. A proto vítáme návrh zpravodaje na eh, průběžné platby pro spotřebitele. A na závěr bych chtěla říct, že máme příležitost zajistit, že spotřebitelé budou moci využívat opodstatněný přiměřený systém, budou moct věřit v systém, který je transparentní a udržitelný, který chrání jejich vklady. Když eh, akceptujeme, že spotřebitelé působí ve světě, ve kterém na sebe stále více berou odpovědnost jako jednotlivci a musí zajistit svou finanční bezpečnost, musíme mít také ochranu pro tuto odpovědnost. A tento systém pojištění vkladů to může dokázat. Děkuji vám. Děkujeme mnohokrát. A nyní italské družstevní banky Andreas Pangel. Paní předsedkyně, já bych chtěl srdečně poděkovat, že mám možnost hovořit o rakouském systému pojištění družstevních bank a také o dopadech na a o dopadech nového návrhu směrnice. V úvodu jsme slyšeli, že italské družstevní banky vytvořily nový systém. Jedná se o systém ochrany institucí. A já bych byl rád, abychom mohli přispět svojí zkušeností z Rakouska. A pro rakouské družstevní banky je reforma pojištění vkladů velice významná, protože náš systém zajištění zahrnuje více, nejenom pojištění vkladů. Naši zákazníci jsou chráněni více ve svým systémem. Je proto důležité, aby eh, tato souhra mezi jednotlivými záchrannými sítěmi nadále fungovala a aby nebyla oslabena určitým zásahem, který se soustředí pouze na pojištění vkladu. Toto zjištění platí pro většinu družstevních bank a spořitelen v Evropě, protože všechny jejich e, systémy zajištění nabízejí zákazníkům obsáhlou ochranu a přístup one size fits all, stejný přístup pro všechny, by nebyl správný. Předpokládám, že kolegové z Itálie a Španělska ještě budou poukazovat na tento aspekt. Dále je potřeba zdůraznit, že tyto systémy eh, v nedávné krizi se velice dobře osvědčily a z toho důvodu nesmí být obětovány na oltáři špatně chápané harmonizace. Domnívám se ale, že eh, právě na tomto místě jde návrh zpravodaje dobrým směrem. Definuje jednotlivou úroveň ochrany se společnými požadavky Prosím vás, můžete si k sobě dát mikrofon? Říká předsedkyně. Návrh zpravodaje definuje jednotný přístup, jednotnou, jednotnou úroveň ochrany, společné požadavky, ale eh, nechává otevřený prostor pro různé varianty pro dosažení cílu. Tento přístup eh, odpovídá rozmanitosti na evropském bankovním trhu, a to lépe než návrh komise. Bylo by neodpovědné, aby všechny systémy byly ehm, redukovány na pouhé payboxy. A tím by v mnoha zemích došlo ke snížení úrovně ochrany pro spotřebitele. Jak vypadá náš systém, který přebrali kolegové eh, z Itálie v některých věcech? Ehm, Středem našeho systému je pravidelné pozorování rizikové eh, situace ve všech institucích našeho odvětví. Jenom tím je možné rychle identifikovat krizové situace a zároveň zavést odpovídající opatření. Pokud je to nutné, eh, ostatní banky sektoru rovněž poskytnou prostředky pro řešení krizové situace. A doposud tyto, tato preventivní opatření vždy vedla k dosažení cíle. A mohu říci, že za posledních 120 let eh, naší existence ještě nikdy nebyl hlášen úpadek eh, družstevní banky v Rakousku. Pokud by ale přesto mělo někdy k úpadku dojít, potom náš systém splňuje veškeré, veškeré požadavky směrnice o pojištění vkladů staré i nové směrnice. Kromě toho naše banky ehm, zajišťují také zákazníky a obchody, které nejsou pokryty eh, směrnicí o pojištění vkladů. To znamená, že každý zákazník může být chráněn v rámci velké bankovní skupiny. Chtěl bych ale ještě poukázat na to, že tato ochrana, tato obsáhlá ochrana může být eh, poskytována pouze ve chvíli, kdy existuje různorodý systém ehm, pojištění vkladu. Podobně jako ostatní systémy v jiných zemích, také náš systém vychází z toho, že e, včasná intervence je lepší než čekání na úpadek. Z hospodářského hlediska je včasný zásah lepší, protože sanace banky většinou asi vyžaduje méně finančních prostředků než konkurs. Pro stabilitu bankovního trhu je sanace banky eh, rovněž eh, lepší možnosti, protože eh, zůstává důvěra vkladatelů a spotřebitelé nejsou znepokojeni. Nyní se budu soustředit na základní body návrhu směrnice a na dopady. Pokud je o první návrh komise, ten nás poněkud pobouřil. Jak už e, zde zaznělo, tento návrh naprosto ignoroval rozmanitost bankovních trhů. Současné systémy by tak byly redukovány pouze na funkci payboxu. Upřímně nejdříve jsem nechápal, proč komise vůbec s takovýmto návrhem přišla. Potom jsem si přečetl úvodní ustanovení 11 a tam si komise stěžuje na to, že zákazníci v v dobách krize eh, důvěřují většinou stabilním a jistým bankám. Já na tom nevidím nic špatného, protože bankovní obchody by i v budoucnosti měly vycházet z důvěry. Eh, velice často v minulosti docházeli, eh, docházelo k tomu, že dobré úrokové sazby znamenaly podvod. Zjistili to také zákazníci islandských bank. Pokud jde o výši fondu na zajištění vkladu, eh, je třeba mít na paměti to, že některé země musí teprve vytvořit tyto fondy ex ante. Země, které doposud měly financování ex post, pro tyto země je to velká výzva. A Preventivní opatření, eh, která jsem zmínil, nesmí být ohrožena tímto návrhem. Stejně tak nesmí být ohrožena možnost bank poskytovat úvěry. Zároveň je třeba, aby zde existovala eh, rovnováha s Fondem pro řešení bankovních krizí. A z našeho pohledu eh, hodně věcí je pro dlouhá přechodná období. To se odráží také v pozměvacích návrzích. Ehm, zároveň by mělo dojít ke snížení eh, výše fondu na 1%. Kromě toho by měla existovat možnost, aby velká část fondu byla eh, eh, pokrytá zárukami, aby stále banky mohly poskytovat úvěry. Pracovní skupina rady už podpořila odpovídající návrh ze strany Portugalska. Zásadním bodem je používání prostředků. I zde zpravodaj navrhuje pragmatický přístup. A po podle jeho pozměvacího návrhu při nejmenším třetina fondu pro, může být použita pro preventivní opatření, tedy pro zabránění úpadku. Doposud se ale argumentovalo tím, že takovéto eh, použití je pouze teorie, protože banky eh, spíše pošlou eh, konkurenta do úpadku, než aby mu pomáhali. K tomu mohu říci jenom to, že přinejmenším praxe v Rakousku ukazuje, že sanace je skutečně realistická a nedochází k ní pouze v decentralizovaném odvětví. Rakouské banky v posledních letech Eh, zachránili dva konkurenty, Bavak a Konstancia, prostřednictví společných kroků. Uvědomili si totiž, že škody úpadku, v důsledku úpadku by byly mnohem vyšší než záchrana. Pokud jde o lhůtu pro vyplácení, komise navrhuje sedm dní, snížení na sedm dní. To je z našeho pohledu nerealistické, protože uh, není možné, aby systém pojištění vkladů eh, zhodnotil to, kdo je oprávněný získat eh, prostředky. Eh, existují konta, která mají různé oprávněné osoby, které s nimi mohou nakládat. A tak může dojít k vyplacení chybné osobě a poté dochází ke spožďování, přes se prostředky musou, musí vyžadovat zpět a jsou tím poškozeni ostatní věřitelé. Zpravodaj zde navrhuje, aby bylo vyplaceno během prvních pěti dní při nejmenším tuším 5000 eur. Ze sociálního hlediska to samozřejmě chápeme. Eh, problém ehm, eh, s tím, že ale eh, by peníze mohly být vyplaceny špatné osobě, stále ještě přetrvává. Na závěr bych chtěl ještě zmínit jeden návrh, který se objevil v diskuzích během posledních měsíců. Jedná se o otázku spoluúčasti. V angličtině se to nazývá co-insurance neboli spolupojištění. To by Eh, posílilo opatrnost zákazníků. Bez spoluúčasti eh, by často zákazníci mohli eh, ukládat své peníze v bankách, které jsou nejvíce rizikové. A to by nakonec mohlo vést k dalším krachům. Takováto spoluúčast by z hospodářského hlediska měla smysl a zároveň by odpovídala snahám komise vzdělávat evropské občany v oblasti financí. V posledních týdnech eh, se ale ukazuje, že toto, tento návrh nemá většinovou podporu. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a jsem vám k dispozici na odpovědi na otázky. Děkuji mnohokrát a nyní si vyslechneme Federika Corneliho. Děkuji mnohokrát za pozvání. Jménem italského systému družstevních bank vám děkuji za pozvání. Jde o 420 velmi malých bank, které, ze kterých se skládá tady tento systém v, bank, eh, v Itálii. Je to třetí největší bankovní systém v Itálii. Nejsme kotovaně na burze, jde o velmi malé finanční ústavy. Tyto banky se řídí vlastními pravidly, vlastními stanovami, kde jde o to, aby poskytovaly podporu eh, místním eh, obcím, tedy místním komunitám 70 ze zákona musí reinvestovat eh, na účely spojené s rozvojem obcí. Čili v Itálii, pokud nejste kotová na burze, tak eh, obce, eh, obce na akcie, odměny a, a podobné věci, které souvisejí s burzou a s prodejem akcí, tady vůbec nepřipa, nepřipadají v úvahu. Vytvořili jsme si systém ochrany, který jde dále, než jsou zákonné požadavky a skytám spotřebitelům, svým partnerům eh, úplnou ochranu. Zabývali jsme se příčinami krize. V zásadě eh, šlo o chybějící kontroly nad eh, objemy likvidity v letech, které předcházely krizi a především jde o problémy související s řízením bankovního sektoru jakožto celku. Vytvořili jsme projekt eh, díky cené podpoře Italské centrální banky. Jde o institucionální eh, záruční režim IPS. Má to zkrátku IPS. A to na základě směrnice číslo 48 skýtáme dvě zásadní, tento náš režim IPS skýtá dvě zásadní výhody, jednak větší finanční stabilitu a jednak úplnou ochranu spotřebitele. Já jsem s velkým zájmem vyslechl slova paní, paní Kotrelové. Skutečně její vystoupení zaujalo, protože my právě se obíráme směrem úplné ochrany spotřebitele. A aby to bylo možné, tak tato legislativa, která se mi zdá, že se obírá správným směrem, i když rakouský kolega upozorňoval na některé dílčí problémy, které třeba dořešit, eh, nicméně takovou legislativu potřebujeme, ovšem hrojí zde riziko, že se, lidé, že se lidé budou snažit legislativu obcházet, protože pro banky to sebou přinese implicitní náklady těch 1,5%, které třeba složit předem do příslušného fondu. To možná povede v to, že se bankéři budou snažit obcházet tento požadavek, zejména je možné, že budou nabízet na celý objem depozit, tedy 20, 30, 40 tisíc eur, že to budou nabízet ve formě eh, alternativních nástrojů, tedy nabídku alternativních nástrojů eh, v tomto objemu. Pokud eh, budu zákazník na 20 tisíc eur, tak mi třeba banka nabídne nějaký jiný finanční instrument nebo dluhopis, eh, samozřejmě podle MIFIDu, a já se budu moci rozhodnout, ale jak potom budu jako zákazník postupovat v takovém případě? Vlastně dojde k tomu, že se tím budou snižovat eh, implicitní náklady na režim pojištění vkladu a budou se obcházet plné náklady Eh, plnění těch pravidel. A to si myslím, že je velice důležitá věc, protože by mohlo dojít k tomu, že se sníží daňový základ a režim pojištění vkladu tím bude poněkud oslaben. Myslím si, že vážně hrozí takovýto scénář. Kromě toho na mezibankovním trhu může dojít k propadu likvidity eh, protože likvidita na eh, běžných účtech eh, bude uložena na euro trzích, eurových trzích a tato hotovost, tato likvidita, tedy její objem, se sníží. Eh, dále je zde také aspekt Liboru. Může dojít, dojít, dojít k transferu nákladů na úvěry a půjčky malým spotřebitelům a malým podnikům. Jak tedy zabránit tomu, aby se dočené subjekty snažily obcházet eh, DGS, tedy systém pojištění vkladu? Podle nás je odpovědí režim IPS, který kryje eh, celý eh, objem depozit, ne pouze těch 100 tisíc eur. Čili tady my poskytujeme ochranu i na rámec 100 tisíc eur až do výše milionu či dokonce dvou milionů eur, prostě jakékoliv výše. Držitele dluhopisu či jakýchkoliv jiných finančních produktů vydávaných bankami jsou rovněž chráněni. Výsledkem je finanční stabilita. Zavedli jsme celou řadu kroků eh, v rámci zaručení kvalitního řízení bank. V praxi potom ten italský režim IPS eh, bude provádět celou řadu eh, důležitých kontrol, kontrolovat údaje související s bankami a jejich likviditou. Sledujeme likviditu bank každý, každým týdnem, každý týden, někdy dokonce každodenně, je to možné. A především, a to je klíčové, budeme prověřovat systém řízení bank. Tedy systém podnikového řízení banky, což je právě ten prvek, ten faktor, který selhal a vyústilo to v krizi. Představenstvo banky, pokud eh, funguje dobře, pokud postupuje správně, nezametá nic pod koberec, tak eh, samozřejmě budeme příslušné hodnocení. Dále také budeme sledovat, zda v bance dobře fungují odbory, zastoupení zaměstnanců a tak dále. Výhodou takového postupu je, že bez ohledu na typ produktu či depozita, které si zákazník zvolí, pokud investuje více jak 100 tisíc, třeba 200-300 tisíc eur, pak eh, bank, banka a a režim družstevních eh, bank eh, skytá ochranu, eh, do které přispívá i italská centrální banka. Každý, kdo se na tomto režimu podílí, část svých pravomocí přenechal centrální bance, která bude, či orgánu, který bude provádět kontroly. To je důležité, protože jde o kontrolu ex ante, a to na velmi vysoké úrovni, protože je zde motivace pro zajištění stability banky a zabránění jejímu úpadku. Smyslem celé věci je posílit důvěru A i v případě, že by se bankaři snažili převádět věci z negativní na pozitivní stranu rozvahy, aby se vyhnuli požadavkům DGS, kde by nabízeli dluhopisy místo depozit, tak stále eh, skytáme ochranu také držitelům dluhopisů. To je důležitá to je důležité u DGS, že dluhopis, dluhopisy by spadaly mimo rámec tohoto režimu. Takže já si myslím, že eh, komise eh, ve svém návrhu hovoří o potřebném monitoringu u eh, DGS a já bych navrhovala, abyste se pozitivně dívali také na možnost našeho režimu IPS a ochrany, které tento, kterou tento režim skýtá. V článku 11 vašeho návrhu by podle mého IPS měl být hodnocen eh, příznivěji než těmi 65%, která tam jsou uváděna. A to právě proto, že pouze jedině IPS provádí hloubkové kontroly likvidity a podnikového řízení. Čili tady je vyvíjena větší snaha, větší úsilí v zájmu ochrany spotřebitele a my se domníváme, takový je náš návrh, že eh, tady by měl být eh, poskytnout diskont 100%, nikoli 65%. A pokud jde o všechny ostatní aspekty, podpořili bychom slova pana Pangla a také zástupkyně Evropského, či zástupce Evropského zdržení. FD. Je třeba mít na paměti, že monitoring, prevence a případné lokální intervence, především v případě malých bank, to všechno jsou nástroje, které jsou nesmírně důležité. Londýn nebo Brusel nemohou vykonávat takovýto typ dohledu nad malými bankami někde v Kalábrii nebo v nějakém severoitalském údolíčku. Domníváme se, že my jsme tím eh, příslušným orgánem pro eh, kontrolu ex ante. Po celou dobu finanční krize eh, naše Evropské združení nepožádalo ani o jedinou liru, ani o jediné euro státní podpory. Celou krizi jsme vyřešili sami díky našemu vlastnímu systému pojištění vkladu. Podobně jako se to stalo v Rakousku a Německu. Domníváme se, že pokud si zachováme tento malý stupeň autonomie, tak to by bylo velice důležité. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní, nyní Luis Tichero. Děkuji mnohokrát. Dobrý den, já jsem Luis Tejero a jsem vedoucím oddělení pro regulaci a veřejnou politiku ve Španělské konfederaci. A rád bych vám řekl něco o tom, jak v současné době vypadá rámec, rámec systému pojištění vkladů na španělském trhu, protože my se domníváme, že už teď obsahuje celou řadu toho, co navrhuje jak komise ve svém původním návrhu, tak zpravodaj Evropského parlamentu. A dokonce to pokrývá věci, mechanismy, které nenavrhly tyto dvě instituce, které jsem právě zmínil. Myslím si, že naším cílem je stabilita, ale vychází z flexibility. Flexibilita má zajistit, že můžeme něco udělat jak ex ante, tak ex post. Nejprve velmi krátce projdu hlavní rysy španělského systému pojištění vkladů, které máme dnes. Pokud je o pokrytí, Systém je povinný pro všechny úvěrové instituce. Byly vytvořeny tři samostatné záruční fondy. Jeden pro banky, jeden pro spořitelny, kachas ve španělštině a jeden pro družstevní banky. Další důležitý prvek je to, že fond nepokrývá pouze bankovní vklady, ale také zajištění záruky, které se dávají do bank jako vklady. Pokrývá to mimo jiné cené papíry, ale nesmí to být cené papíry, které vydala ta příslušná banka. Nepokrývá vklady finančních institucí veřejného sektoru anebo skupin společností. Týká se to těch společností, které zřídily příslušnou finanční instituci. A pokud o konkrétní nástroje, máme vkladové certifikáty, které jsou převoditelné, podřízené dluhy. Nicméně prostě všechno je to pokryto. A pokud jde o samotné prvky, samotné funkce toho fondu, důležité je to, že všechny tři fondy jsou právnické osoby, které jsou nezávislé. Jinými slovy, fondy jsou naprosto samostatné, naprosto oddělené jak od finančních orgánů, které jim dávají prostředky, tak samozřejmě od obecného státního rozpočtu je to naprosto samostatné. Mohou mít svou vlastní činnost, mohou investovat do vysoce kvalitních dluhů, například do státních dluhů v zemích, které mají vysoký rating. Jsou to stoprocentně fondy ex ante s cílovou úrovní 1% pokrytých vkladů. A v tom vidíme hlavní dopad tohoto návrhu směrnice, protože tím by se to zvýšilo na 1,5 a mohlo by se to rozšířit na další nárokovatelné vklady. My si myslíme, že 1% stačí. A cílovou hladinou je také 5 tržní ceny za kotované cené papíry a 5 výplatní hodnoty pro nekotované cené papíry. Roční příspěvky vycházejí z toho, do jaké míry se podaří dosáhnout pokrytí. Pokud je základní úroveň pokrytá, pokud je jí dosaženo, není nutné poskytovat po určitou dobu žádné prostředky. A samozřejmě, pokud bylo nutné čerpat z takového fondu z nějakých neočekávaných důvodů, tak všechny ty prostředky přijdou zpět. A přispívá nebo může přispívat také Centrální španělská banka. A teď se dostávám k nejpodstatnější věci, a to je vlastní využití, vlastní čerpání v rámci systému pojištění vkladů na španělském trhu. Tento systém má dvojí využití. Takovým tím přirozeným účelem je samozřejmě provádět platby vkladatelům. K výplatě může vést celá řada nejrůznějších věcí. Například nevyplacení vkladů v minulosti. Pokud je třeba provést výplatu, Musí k tomu dojít do 20 pracovních dní. Do 20 dní od rozhodnutí Centrální španělské banky nebo soudu. Další podstatná věc je také věc, kde náš názor je odlišný než návrh směrnice. My se domníváme, že 20 pracovních dní představuje přiměřenou lhůtu. Komise to chce zkrátit na pět dnů. Já myslím, že to by vedlo ke značným problémům při provádění takovýchto výplat při uplatňování rozhodnutí Centrální španělské banky nebo soudu. To je tedy hlavní využití fondů. Ale fond se využívá ještě dalším způsobem, aby pomáhal řešit bankovní krize. Systém pojištění vkladu už dnes zahrnuje možnost přijmout opatření, která povedou k opětovné flotaci nebo k záchraně bank. Což by znamenalo, že nebude nutné provádět výplaty vkladatelům. Že nemáme ten práh 100 tisíc na spotřebitele. A máme tady v podstatě jakoby trojí opatření. Preventivní opatření, kdy má příslušný orgán třeba problém s eh, platbou, s platbou příspěvků nebo nakoupil špatná aktiva. Prostě se může stát, že příslušný orgán, příslušná instituce se dostane do krizové situace. Pak jsou možná také restrukturalizační opatření, která by znovu ozdravila banku, Jde například o usnadnění převzetí ze strany konkurenta nebo o fúzi a pak samozřejmě v rámci takového postupu poskytujeme záruku. Také je možné převádět transakce na jiné instituce a tak dále. A jsou tady i další možnosti. Centrální španělská banka může přijmout opatření k vylepšení zprávy nebo řízení banky například na základě vylepšení interních kontrol nebo řízení rizik v bance. My se domníváme, že to dvojí využití, tento systém dvojího využití, který v podstatě zahrnuje něco, co máme v tomto novém návrhu, znamená, že Likvidační fond je možné spojit se systémem pojištění vkladů a my se domníváme, že to, jak to děláme my, není špatné, stojí se to podívat se na to, protože hlavní výhodou je tady flexibilita. Zavádíme flexibilitu do systému eh, řízení nebo zvládání bankovních krizí. Tuto flexibilitu má dozorčí orgán, který pak může rozhodnout, který ze způsobu využití tohoto fondu je vhodnější a my se domníváme, že to vede k přímému prospěchu z hlediska efektivity využití prostředků. A znamená to také, že prostředky fondu se využívají lépe. Uvedu vám konkrétní příklad. Využili jsme systém pojištění vkladů ve španělské spořitelně na záchranu jedné konkrétní spořitelny, a bylo přijato rozhodnutí vyplatit prostředky ve výši 300 milionů eur. Každý typ systému pojištění vkladů samozřejmě nebude zvládat systémovou krizi, kterou procházíme teď. Takže kromě toho, že si vymezíme obecné rysy takového systému pojištění vkladů, musíme více zdůraznit preventivní opatření abychom se vyhnuli tomu, že banky vůbec budou potřebovat nějakou záchranu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem našim panelistům za dodržení řečnického času. A nyní nás čeká e, diskuse a otázky členů výboru. Nejprve dám slovo našemu zpravodaji Petru Simonovi. Já, Paní předsedkyně, mnohokrát děkuji. Já bych chtěl srdečně poděkovat odborníkům nejenom za pozitivní přijetí mnoha aspektů mého návrhu, ale také za zajímavý přehled o vaší činnosti a o situaci ve vašich státech. Děkuji také o pochopení, a, že bych chtěl tedy hovořit o těchto bodech a nejenom o těch bodech, které byly přijaty eh, pozitivně, ale také o těch, které byly přijaty kriticky. A chtěl bych vysvětlit, proč eh, navrhované eh, znění považuji za správné. Takže první otázka se týkala toho, proč záruky by měly být ehm, součástí fondu, kromě plateb. Já si myslím, že bychom od toho měli odstoupit, protože jenom čisté platby ex ante ehm, zaručí to, že v případě krize budou prostředky v pravou chvíli dostupné, aby bylo možné v případě krize poskytnout platby e, bankám a záruky. A podle mého názoru není nic jiného než schované financování export post. Otázka 1% nebo 1,5% jako cílová hodnota fondu e, krytých e, vkladů. Já si myslím, že potřebujeme ehm, pravidelné ehm, roční zajištění, eh, zatížení podniku. Já se domnívám, že eh, k, cílové nebo k cílové eh, částce, pokud bychom měli 1%, abychom se dostali až za 10 eh, let, pokud bychom měli 1,5%, nebo za 15 let, pokud bychom měli 1,5%, dostaneme se tam za 10 let. Pokud jde o vyplacení někomu, kdo nemá nárok na peníze, nějakému vkladateli, to jste použili jako argument pro prodloužení lhůt. Já ten problém nechápu. Ve chvíli, kdy nějaká banka funguje a existuje více lidí, kteří mohou manipulovat daným kontem. Eh, tito lidé eh, mohou plně eh, využít konto nebo plně vyprázdnit konto kdykoliv chtějí. Jaký je tam rozdíl s tím, když banka ehm, má nějakou naléhavou situaci? Já si myslím, že fungující banka by neměla mít problém identifikovat toho, kdo by měl dostat peníze z konta. Pokud jde o spoluúčast občanů. Eh, já souhlasím s tou základní myšlenkou, ale na tomto místě bohužel musím také zohlednit to, že eh, celou řadu občanů by to přehnaně zatížilo. Eh, nemohou posoudit obchodování své banky. Nedokáží posoudit to, jestli banka je, eh, vstupuje do rizikových obchodů nebo nikoli. Já se domnívám, že eh, tím, že bychom zde zavedli spoluúčast občanů, eh, bychom nechránili dostatečně spotřebitele. Pokud jde o těch 20 dní, o to zachování či nikoli, já jsem navrhl 20 dní, pokud není možné vyplatit peníze rychleji, ale během prvních pěti dní by měly být, mělo být vyplaceno 5000 eur. Já nemohu slíbit nic, pokud jde o lhuty, co není možné dodržet. A lhuty, které se nedodrží a potom ničí důvěru spotřebitelů v celý systém. Musíme si ale uvědomit to, že většina lidí na tomto kontinentu jsou lidé, kteří si nemohou eh, dovolit to, aby normálně žili 20 dní bez přístupu k penězům. Eh, to musíme mít na paměti Musíme to zohlednit a musíme zajistit, aby spotřebitelé měli dostupnou likviditu. A poslední bod. Otázka, zda zatížení institucí platbami do fondů a Eh, prostřednictvím eh, horších podmínek by mohlo vést k tomu, že banky zkrátka začnou kupovat, eh, prodávat zákazníkům jiné produkty. Já si myslím, že k tomu je možné říci dvě věci, nebo tři věci. Je zásadní rozhodnutí, jestli se z spotřebitel rozhodne, já budu mít spořitelní knížku, tam jsou špatné úroky, ale je to bezpečnější, anebo chci více e, rizika a tak jsem schopen investovat do jiných produktů. Já si myslím, že e, zde nedojde k tomu, že, bychom, že by spotřebitelé začali najednou využívat jenom jeden z těchto produktů. Ale pokud by e, k něčemu takovému došlo, máme zde Bazilej 3, požadavky týkající se vlastního kapitálu. A otázka je, jestli banka může převést většinu svého kapitálu do rizikovější oblasti. V každém případě eh, příspěvek bank eh, do systému pojištění vkladů eh, by měl záviset také na tom, jak rizikově se banka chová. A pokud se Eh, celá ta paleta produktů dané banky posune od těch bezpečnějších produktů k těm rizikovějším produktům, potom to bude mít samozřejmě také vliv na, eh, přístup, na příspěvek této banky do fondu pojištění vkladu. Takže um, otázka je, jestli zde by, by mohly být nějaké ekonomické pobídky týkající se um, změny v produktovém portfoliu. Mnohokrát děkuji Myslím, že to byla spíše diskuse než otázka, ale to je v pořádku. Máme zde tady Q&A, otázky a odpovědi. A další na seznam řečníků je Vicky. Um, Děkuji mnohokrát. Je to rozhodně nesmírně zajímavé slyšet, jak fungují různé režimy v různých členských státech a dozvědět se o vašich zkušenostech jak před krizí, tak po krizi. A určitě bychom si měli připomínat, že bychom neměli opomíjet obrovský, obrovské množství eh, menších institucí, které, eh, které přijímají vklady a udílejí úvěry v členských státech. Eh, zejména bych se ráda zorientovala v tom, jak fungují ty vzájemné zajišťovací či záruční systémy eh, v Německu a v Rakousku. Jaká byla vaše zkušenost eh, v době krize? Protože já sice chápu, že nyní nevznikl problém, ale eh, přesto je tady potenciál dominového efektu. S tím byste asi souhlasili. K dominovému efektu by mohlo dojít. Pokud systém zájemného pojištění to znamená, že každá úvěrová instituce nese závazky nejenom za krytí vkladů, ale také za to, že musí přispívat dodatečným kapitálem, dodatečnou likviditou v případě úpadku eh, či selhání, tak to si myslím, že je úplně jiný typ rizika, než které se snažíme krýt v případě ochrany spotřebitele. A moje trošku obava tady, když vezmeme minima, eh, CRD, tak tady vlastně u toho není eh, dáván do rezervy žádný kapitál jako krytí. Čili mohli byste mi to prosím trochu vysvětlit. A co děláte jako jednotlivé organizace, tak abyste měli jistotu, že máte vyčleněn adekvátní kapitál proti tomu potenciálnímu závazku, tak aby se zabránilo dominovému efektu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Svane, vy máte také dotaz? Ano, nejprve. Ano, děkuji mnohokrát. Byla to velmi zajímavá diskuse. Eh, zajímala by mne od vás jedna informace týkající se návrhu Petra Simona eh, v porovnání s návrhem komise. Či váš názor, pokud se podíváte na své jednotlivé systémy a režimy pojištění vkladu. Jaká je celková míra ochrany? Jaká byla celková míra ochrany v závislosti na tom, kterém návrhu? Čili kolik kapitálu byste se museli vyčlenit podle těch dvou různých návrhů, našeho návrhu a návrhu komise? A kromě toho, jak by se to vyvíjelo, jaký by byl vývoj uh, u jednotlivých členů vašich, eh, protože někteří vaši členové eh, mají vyšší rizikový profil, někteří nižší rizikový profil a potom to také potom u každého scénáře může vypadat trochu jinak pro subjekty s různou mírou rizika. Takže zajímalo by mě, zda celkový počet eh, rezervního kapitálu by se, celkový objem by se zvýšil či snížil a jak velký by byl rozdíl jednotlivých subjektů. A dále ještě na pana Eh, Kupeje, mám dotaz. My už jsme se s vámi eh, dříve eh, vícekrát sešli. Já se velice cením vašich, vašich znalostí, vaší expertizy. A zajímalo by mne, jaká je vaše úloha, když na jedné straně jste iniciátorem a zakladatelem FT a na druhé straně také pracujete pro německou vládu. Nedomníváte se, že tady existuje určitý střed zájmu? Rád bych se vás na to zeptal takto veřejně, protože si myslím, že to eh, tady je trošičku problém s tou vaší rolí v tomto smyslu. Tak eh, žádné další, eh, ale ano, ještě Burghard Salasi. Děkuji, paní předsedkyně. Já mohu souhlasit s těmi body, které zmínil pan Simon, můžu se s tím spokojit, podporuji je. Především to téma opodstatněného ročního zatížení pro banky. To mi skutečně leží na srdci. Já mám otázku na odborníky. Mimo Evropskou unii existují země, a které jsou s námi spojené právním rámcem. Jedná se například o Norsko. Jsou to země, které mají nyní vyšší záruky vyšší, na vyšší obnosy. Spravodajové se zabývali tím, jak je možné to vyřešit, protože v Evropě se peníze mohou pohybovat relativně rychle a tam a zpátky. Existují nějaké rady nebo specifické body, které bychom si od vás mohli vyslechnout jako od odborníků eh, k tomuto tématu. To by mě velmi zajímalo. Děkuji mnohokrát. Já navrhuji, abychom se vrátili k panelistům v tom pořadí, ve kterém jste vystoupili. Eh, zbývá nám tolik času, že na vás každého vyjdou zhruba dvě minuty. Takže navrhuji, abyste se zaměřili eh, na to, co vám nejvíce leží na srdci a samozřejmě můžete zareagovat i na některé, eh, na některé, na některá slova i ostatních panelistů. Konkrétně například poznámka o dvojím užití prostředků, to, že by stejné prostředky mohly být v rezervě pro krizové řízení a zároveň pro pojištění vkladů. Možná někteří z vás na to budou mít konkrétní názor. Takže nejprve pan eh, Dirk Kupej, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych reagoval na otázku pana Giegolda. Pan Giegold hovořil um, o tom, že ve své roli zástupce FD jsem předložil určité postoje a to jsou postoje Evropského eh, fóra pro eh, pojišťovatele vkladu. To je pravda. A ve vyjednávání s radou jsem byl také nominován expertem Nevidím v tom žádný konflikt, kromě role eh, experta v radě a eh, místo předsedy EFDI jsem také činný ve dvou systémech pojištění vkladů. Z této zkušenosti eh, nebo z této funkce mám určité zkušenosti. Zároveň toto, tyto odborné zkušenosti využívám také v rámci Bazileje tuto ehm, zkušenost jsem také využil, eh, když jsem ehm, se ucházel o ehm, místo, místo předsedy. A já tedy, myslím, eh, mohu zastupovat nejrůznější strany a nevidím zde žádný konflikt. Ve chvíli, kdy vystupuji, vystupuji za určitou instituci a jasně řeknu, za kterou instituci vystupuji. Nyní ta, ten postoj, který jsem předložil, byl postoj FD. Nedochází zde ke žádnému směšování mé osobní pozice a pozice jako zástupce EFDI. Já zde nevidím vůbec žádný konflikt. Má činnost je v každém případě transparentní, nic se nesnažím skrývat a otevřeně o svých funkcích hovořím. Pokud je o obsahové otázky, pan Balc hovořil o tom, eh, jaký problém představuje vyšší ochrana v některých jiných státech, protože kapitál se může volně pohybovat v Evropě. V šetření komise eh, v roce 2000 kdy se uvařilo o vypracování směrnice. Tehdy, se, tehdy tam bylo zahrnuto eh, také, byl zahrnuto také zákaz exportu. A eh, mohlo se tedy stát, že ochrana v domovském státě byla vyšší než ochrana v hostitelském státě. Eh, bylo ale zjištěno, že rozdílné úrovně ochrany nemají Eh, vliv na hospodářskou soutěž a tak tento zákaz exportu byl zrušen. Eh, nicméně eh, ve finančních krizích se ukazovalo, že může dojít s ohledem na jinou úroveň ochrany také k exportu, k odchodu kapitálu, ale neplatí to v normálních dobách pro finanční krize, nicméně potřebujeme jiný doplňující rámec než pro normální období. Já osobně jako expert to vnímám jako neproblematické a také s ohledem na návrh komise Eh, ve kterém se připouští vyšší úroveň ochrany eh, v jiných zemích. Eh, nicméně zde existuje snaha o harmonizaci na úrovni ochrany 100 000 eur. Pokud jde o systémy o IPS, já k tomu nechci příliš mnoho říkat na to zde máme jiné odborníky. Ale k tomu, co říkal pan Simon, 1,0 15 let nebo 1,5 10 let. Zde nejde o otázku jenom každoročního financování, ale také o přiměřenost e, opatření opatření musí být přiměřená. Otázka je, jestli je to nutné. Přiměřenost znamená, že zde existuje určitá potřeba. A pokud je o výši 1,5 my zde máme určité um, výhrady, určité pochybnosti. A pokud jde o krach islandských bank, zde to, to není možné považovat za argument. Dále, pokud jde o IPS, a, a konta, já se domnívám, že není možné, aby se vyplácely peníze. Můžete být trochu stručnější, protože ještě čtyři řečníci přijdou po vás. Takže poslední připomínka k spoluúčasti spoluúčast e, komise zřešila a neodráží se ani v této zprávě. Je to smysluplné, a, a protože ani bazilejský výbor e, nepoukazuje na spoluúčast. Vkladatel, který může e, zůstat 100%, získat 100%, se bude snažit získat 100%. A a e, spotřebitel není e, schopen zhodnotit riziko, které určitá banka spolu nese. Děkuji. Děkuji mnohokrát. E, vím, že je velice obtížné zareagovat na všechno. Jistě všichni, všichni z vás byste rádi reagovali na vše. Paní Kotil, prosím. Já vystoupím velmi stručně, protože samozřejmě se nemohu vyjadřovat ke spolúčasti, ke vzájemnému pojištění vkladů ve Velké Británii. Toto neexistuje, bylo by nevhodné, abych se k tomu vyjadřovala. Jenom bych ráda zmínila nebo se dotkla otázky zemí EHP, Evropského hospodářského prostoru. Zaznamenali jsme, že prostředky se přesunuly do Irska, eh, když se v Irsku eh, zavedlo pojištění vkladu bez omezení. Eh, my jakožto organizace jsme varovali spotřebitele před tímto krokem, protože tam neexistovalo financování ex ante u toho režimu, čili s tím byla spojena všetá rizika. Ty prostředky nebyly ve skutečnosti chráněny. My jsme tedy spotřebitelům eh, říkali, aby to zohlednili předtím, než své prostředky přesunou, přesunou do eh, irských, na irské účty. Varovali jsme, co by to pro ně mohlo znamenat v případě, že by se daná banka dostala do potíží. Takže tolik ode mne, děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Pangl. Ano, nás se zeptali na eh, zkušenosti z krize. Já eh, z Rakousko eh, mohu říci, hovořil jsem o tom i v úvodním příspěvku, že v krizi jsme měli dva velké případy, Bavak a Konstancia. Tam jsme postupovali pragmaticky a počítali jsme, co by to stálo kdyby tyto banky šly do úpadku a co by stálo eh, je eh, zachránit. A všechny rakouské banky nebo jejich generální ředitelé společně rozhodli, že provedeme sanaci, že sanace z hlediska um, ekonomického i z hlediska důvěry na trhu je lepším řešením. Pokud jde o dominový efekt, tomu je nutné říci, že existuje určitá hranice zátěže pro banku. A, a to samozřejmě zajišťuje, aby nedošlo k dominovému efektu. Já připouštím, že samozřejmě ne každá sanace musí být nutně úspěšná. Spravodaj ZD zavedl určitý eh, limit. Jedna třetina fondu může být použita na sanaci banky. Pokud eh, je obnos vyšší, potom jenom eh, se zapojením dohledu. Takže zde je určitý limit a já si myslím, že to je smysluplné řešení. A je třeba také zdůraznit, že celá otázka využití prostředků musí být vnímána samozřejmě s ohledem na fond likvidace bank, řízené likvidace bank. Vím, že komise zde ještě není tak daleko, jako v případě systému pojištění vkladů, ale mám už určité náznaky toho, e, že to komise vnímá v souvislosti se systémy pojištění vkladů. a to je také nutné. Dále, pokud jde o rozptýlení rizika, v decentralizovaných odvětvích existuje mnoho bank. V Rakousku máme například 520 bank a to představuje také určité rozptýlení rizika. Děkuji mnohokrát. Pan Corneli, prosím. Děkuji. Děkuji, pokusím se zareagovat stručně na pana Simona na jeho tři věci ohledně eh, dále na, na britského poslance a na pana Gigolda. Nejprve na pana eh, Simona. Případné obcházení eh, neřeší Bazilej. Možná jsem to nevysvětlil dost jasně, ale domnívám se, že se milíte, pokud se domníváte, že Bazilej, bazilejská pravidla požadují určité vážení kapitálu, tak aby se zabránilo obcházení toho režimu. V případě dluhopisu šlo o e, závazek, zatímco Bazily 2 to, to zařadí na stranu aktiv, poskytnuté půjčky, poskytnuté úvěry. Čili banky, které přejdou ze, z, od depozit na jiné finanční nástroje, nezaznamenají nárůst v kapitálu první úrovně, tier 1, abych to řekl úplně otevřeně, ale budou přitom obcházet e, požadavky e, DGS, tedy poštní vkladu. A pak jde o 1,5 versus 1%, ať už to bude 1,5% nebo 1%, tak stejně tady bude trend to obcházet. Eh, abych zareagoval na britského poslance, jak tady fungují eh, tyto eh, režimy. Banky krachovaly kvůli nedostatku likvidity. Evropská centrální banka se vynasnažila systém zachránit. Ten pilíř likvidity je velmi důležitý. V našem případě, pokud máte třeba 600 tisíc eh, v rámci DGS bude vyloženo, bylo, bude vyčleněno 1,3 miliard. Čili u nás je daleko vyšší míra ochrany. Pro nás je eh, klíčem k řešení prevence. Pokud nezaujmeme preventivní stanovisko, preventivní pohled, pak eh, ty intervence, ty zásahy budou vždy až reakcí na vývoj. Jak řekl rakovský kolega, nebude tady zaručená skutečná eh, schopnost eh, vyrovnat se nebo zabránit eh, středně velkým šokům. Zatímco v rámci IPS italská, italské, německé a rakouské zkušenosti to potvrzují, jsme schopni odolat středně velkým otřesům. A pane Gigolde, ještě na vás. Poslední věc ode mne jaký bude dopad této legislativy na nás. My jsme tradiční banka. Museli bychom vyčlenit eh, o 3 až 4 miliardy eur navíc, abychom byli schopni případně poskytnout podporu malým a středně velkým podnikům. Eh, to, poruš, to um, um, Eh, poškodí řadu tradičních bank ve zemích s výrobním průmyslem jako Německo a Rakousko, kde banky financují eh, malé a středně velké podniky. Budou muset daleko víc obracet na investiční banky, které eh, toto obvykle neošetřují. Děkuji a není pan Techero. No. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně, velmi krátce. Začnu tou poslední věcí, kterou říkal kolega. My jsme zatím neprováděli hodnocení dopadu na kapitál. ve španělském bankovnictví. Vzhledem k tomu, že už vycházíme z určitého stávajícího systému pojištění vkladů, musíme zjistit, jestli přejdeme z 1% a 1,5%, což chce komise. A musíme také zjistit, jestli dospějeme k té vyšší hladině, která bude případně požadována. A já si myslím, že důsledek by byl takový, že ve Španělsku by to mělo menší dopad než v jiných zemích, kde teď není taková kapitalizace ex ante. Pokud je o únik kapitálu do jiných zemích, my to vidíme tak, že když se podíváme na současnou hladinu pokrytí, což je 100 000 eur, a když se podíváme alespoň třeba na spořitelny, to pokrývá hodně vysoké procento vkladatelů. A proto máme pocit, že k takovému úniku kapitálu moc docházet nebude. Děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji. Děkuji vám všem. Tím tedy můžeme uzavřít toto slyšení. A členům výboru bych chtěla říct, že se znovu sejdeme dnes odpoledne ve tři hodiny. Ne, ve dvě hodiny je to dnes odpoledne, protože sem přijde Gary Gensler. Jen vlastně vám to chci připomenout. Takže ne ve tři hodiny, ale ve dvě hodiny a je to otevřené zasedání, mohou se ho zúčastnit i ostatní.